Pan předseda, mohl bych při této příležitosti poděkovat velice vřele i vám za to, že jste završila toto velice složitá vyjednávání nejenom k tomuto tématu, které je komplikované samo o sobě, ale také to bylo součástí eh, celé té oblasti legální migrace, kterou vlastně povolila Lisabonská smlouva a ve zastávajících okolností je to velice citlivá eh, otázka a vám se podařilo dokončit velice efektivně a samozřejmě i s tím, že eh, jste tam zařadili všechny ty konkrétní praktické aspekty, které budou velice užitečné. Budeme hlasovat eh, až v 18.10, ale chci říci, že já tady velice oceňuji vaši práci a samozřejmě práci všech ostatních kolegů, sekretariátu a tak dále. Děkuji mnohokrát. Teď můžete tleskat. Děkuji. So. Takže Měl jsem se ještě zeptat, zda se někdo další hlásí do diskuse, ale zdá se, že tomu tak není, takže se můžeme přesunout dále. Máme tu ještě změny v pořadu jednání, takže si to ještě zkontroluji. Můžeme přejít k bodu 6, je to tak. Dobře. Jednotný vzor víc. Máme na pořadu projednání návrhu průběžné zprávy. Eh, zpravodajkou je Silvia Ivon Kaufmann tuto chvíli eh, se jedná tady o stávající legislativu k vízum, tedy k té nálepce, která už existuje více než 20 let, která se snadno eh, falšuje a proto Evropská komise navrhuje nový model s větším zabezpečením, takže velice rádi si vyslech, vyslechneme paní zpravodajku. Máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, už jste to v podstatě popsal, už docela dlouhou dobu. Jsme v podstatě jednáme o tom jednotném vzoru víc, ale bylo stanoveno, že bohužel vlastně je nicméně ještě možné falšovat, padělat tedy eh, tento vzor víz. A proto tedy komise navrhuje nový jednotný vzor víz a považuji za velmi důležité za prvé, abychom vlastně měli bezpečnější výtisky a potom také vycházíme z toho, že vlastně jednotný vzor víz je také součástí společné evropské vízové politiky. Tento nový Vzor víc už byl technicky dále propracovaný, vyvinutý ve spolupráci s techniky, s experty po dlouhou dobu a komise navrhuje, aby se vlastně tento jednotný vzor víc zavedl co nejdříve a já jakožto zpravodajka jsem přesvědčena o tom, že bychom měli podpořit tento návrh komise a neměli bychom v podstatě také předkládat žádné změny nebo žádné posměňovací návrhy. Takže tolik krátce a bezbolestně k mému návrhu, pane předsedo. Myslím si, že do 11. prosince je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů a pokud by kolegové některý, některé tedy chtěli předložit, tak je to v pořádku, ale byla bych ráda, kdybyste můj návrh podpořili. Děkuji. Thank you, Sylvie. Děkuji, eh, Silvie. Máme tady eh, dva stínové zpravodaje, kteří se chtějí stručně vyjádřit. Eh, za prv, jako první za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já zde hovořím jménem Petra Savamy, který mě poprosil, abych ho zde zastoupil a chtěl bych vám, paní Kaufmann, srdečně poděkovat za dobrou a rychlou práci, kterou jste odvedla na tomto a v podstatě také z toho vyplývá velká nutnost a naléhavost toho, aby se zavedl tento jednotný vzor víc, aby se také modernizoval, aby už nemohlo docházet eh, k tak častému padělání a myslím si, že skutečně to vyžaduje velmi rychlý legislativní postup, tak aby se odstranily problémy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, pan Depre, žera za liberály. Děkuji, pane předsedo. Já také bych chtěl poblahopřát a poděkovat zpravodajce, se kterou souhlasím i v těch s těmi závěry. Nebudeme tedy předkládat žádné pozměňovací návrhy, tak jak si přeje, pouze bych měl otázku, kterou spíše kladu na komisi tedy. Je to tedy čistě technická nebo technologická otázka, zda tento nový vzor víz byl vyvinut a se zohledněním možnosti smart borders, to znamená eh, se začleněním prvku pro automatické ke odečítání. Rád bych tedy věděl, co nám komise na toto věc odpoví. Děkuji. Myslím si, že asi vám to zástupce komise může v tuto chvíli zodpovědět. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaši otázku, na kterou ráda stručně odpovím ty, víz, ty vízové vzory nebo etikaty jsou přeč, o, č, č, čitelné strojem, to znamená, že ta zóna která je odečitatelná strojem, podle, která se vyplní podle IKO, která je v každém pase tedy, to znamená, že vlastně automaticky může být odečítána čtečkami, které mají tedy pracovníci na hranicích. To znamená, že když předložíte váš pas, tak vlastně ten stroj nebo ta čtečka může odečíst tuto zónu a u víza je to úplně stejné. Rozdíl oproti pasu je, že v pase v bezkontaktním čipu jsou biometrické informace obsaženy, které v tom vízu, což je vlastně papírová samolepka, tam nejsou tedy. Takže na vízu, ve vízu nejsou obsaženy, ale máme vlastně vízový informační systém, kde potom s tím číslem té samolepky vízové to může být vyhledáno. To znamená, je zde propojení s biometrickými údaji, údají z vízového informačního systému, které vlastně jsou spojené nebo souvisejí s tím číslem na tom, na tom vízu. Já doufám, že jsem tady odpověděla na tu vaši otázku. Děkuji. Ano, odpověděla. Výborně, eh, děkuji Silvi Ivon. Pokud nemáte žádné další připomínky, pokud ne, tak jak jste říkala, lhůta pro předkladání pozměňovacích návrhů je 11. 12. 12 hodin. Děkuji vám za vaši práci. Dále bod 7, automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v Lotyšsku. je to prezentace ze strany předsednictví eh, rady, prezentace návrhu zprávy. Vážení kolegové a kolegyně, eh, rada nyní tady představí návrh rozhodnutí o této automatizované výměně informací k takzvanému primskému rozhodnutí. Týká se to registrace vozidel v Lotyšsku. A protože paní Ernst eh, zde nemůže dnes být, ne, já se omlouvám, vážení kolegové, máme tu malou změnu. Eh, bude to paní Plain, která stručně to, tento návrh rozhodnutí představí. Jedná se tady o automatizovanou výměnu informací k, k primském rozhodnutí. Takže prosím. Děkuji vám, pane předsedo, vážené členky a členové výboru LIBE. Dovolte, abych stručně prezentovala prováděcí rozhodnutí Rady k spuštění automatické výměny informací, která se týká registrace vozidel v Lotyšsku. Tento členský stát implementoval obecná ustanovení z kapitoly 6 rozhodnutí 2008 lomeno 615 HA, které podle primského rozhodnutí je nezbytná podmínka pro to, aby bylo možné zahájit automatickou výměnu informací obecně a konkrétně tady jde o výměnu informací, která se týká otisků prstů. Dále tedy generální sekretariát Rady 11. 11. 2015 předložil prováděcí rozhodnutí eh, rady k Lotyšsku, které se týká tady zahájení této výměny. A rada tedy eh, žádá parlament, aby do tří měsíců vypracoval své rozhodnutí, svou pozici eh, k této věci. Vzhledem k tomu, že chceme posílit přeshraniční eh, spolupráci policie, k také nutnosti boje proti terorismu a tak dále, byli bychom vděční jako rada, aby parlament předložil své rozhodnutí co nejrychleji, abychom mohli učinit ten poslední krok a sice přijetí tohoto rozhodnutí ze strany rady a to bezodkladně. Děkuji vám za pozornost. So, Děkuji tady. K tomuto bodu jsme se koordinátoři eh, rozhodli, že podle Dontova systému eh, bude mít toto na starosti eh, skupina GUE. Paní Ernst bohužel ale není přítomna. A pokud tu není nikdo další ze skupiny GUE, tak v tuto chvíli e, zmíním už jenom to, že máme skutečně velice napjatý rozvrh, pokud jde o vypracování našeho stanoviska, protože, jak říkala rada, je to pouhé jsou to pouhé tři měsíce. Pozměňovací návrhy tady budeme muset předkládat pouze anglicky. Máme lhůtu 8. prosince 12.00 a to je vše, co mohu říci k tomuto bodu, protože tu nemáme paní Ernst. Nicméně samozřejmě i na dalším jednání dáme dostatek času, aby se mohla vyjádřit. Dobře tedy. Děkuji vám. A vážené kolegyně a kolegové, přecházíme k bodu 8 a to je sdělení komise Evropskému parlamentu a radě o předávání osobních údajů Evropskou unii Spojeným státům americkým, a to na základě směrnice 9546 ES v návaznosti na rozsudek soudního dvora ve věci Schrems. Jedná se o prezentaci Omlouvám se kolegyně a kolegové. Další změna. Okay. Uh, Kolegyně a kolegové, další bod měl být mělo být právě prezentace. A v tuto chvíli čekáme na pana Morila, který přijde za 10 minut. A v tuto chvíli eh, mi tady kolegové ze sekretariátu říkají, že je čas na desetiminutovou eh, přestávku, takže já se za to omlouvám. Takže v tuto chvíli pouze pauza na 10 minut, prosím, aby nebyla delší. Přijďte zase všichni do sálu eh, za 10 minut, abychom mohli pokračovat stejně rychle jako před přestávkou. Takže za, za 10 minut na viděnou. How am doing today? Colleagues. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se omlouvám za spoždění. Už tu máme pana Morila. Děkuji vám za trpělivost a nyní se můžeme pustit do diskuse a prezentace komise, eh, která se týká sdělení z listopadu. Velice dobře vím, jak důležité toto téma je a samozřejmě vzhledem tomu, že máme tak nabitý rozvrh ve výboru Libé, vzhledem tomu, že tady po rozsudku Šerms, po té, co padl, eh, to souvisí s celou řadu dalších témat, ale slíbili jsme si, že budeme eh, vést, že povedeme podrobnou diskusi o tom, o detailech tohoto eh, rozsudku ze 6.11., takže také chci dát příležitost stínovým zpravodajům a vést širší diskusi. A jako prvnímu dám slovo panu Morilovi za komisi, aby nám přednesl klíčové eh, myšlenky z tohoto sdělení z listopadu. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se chtěl omluvit za to, že jste na mě čekali, ale bylo to eh, nedorozumění. Já jsem měl za to, že mám přijít až eh, v 15.50 a vy jste přitom na mě čekali. Omluvám se ještě jednou. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jak víte, tak a přibližně před osmi týdny eh, Evropský soudní dvůr toto eh, rozhodnutí komise prohlásil za neplatné. A znovu tady zdůrazňuje důležitost a význam ochranu, ochrany osobních údajů, tak jak ho stanoví eh, listina základních práv. A v této judikatuře soudního dvora máme klíčové sdělení, a sice, že osobní údaje nejenom musí být chráněny, když jsou zpracovávány v rámci Evropské unie, ale také se to týká přenosu dat do zahraničí. Jinými slovy, právo na ochranu údajů cestuje s těmi daty. A vzhledem k tomu, ale přesto tady eh, my jsme přesvědčeni, že obnovený bezpečný přístav je nejlepším možným řešením jak pro ochranu práv evropských občanů, tak pro naši ekonomiku, která je zásadně závislá na tocích dat z a do Spojených států. Proto jsme zintenzivnili naše jednání s vládou Spojených států po vynesení tohoto rozsudku a teď máme tedy eh, tímto rozsudkem jasný, jasný legální jasný právní benchmark. To zrušením toho rozhodnutí komise v podstatě eh, zavíra, eh, znamená uzavření eh, takového kanálu, který využívají stovky tisíce firm přes Atlantik. A to způsobilo velkou nejistotu. Celá řada firm a združení nás komisi tedy oslovila, stejně jako vás v parlamentu, po té, co tento rozsudek byl vynesen a my jsme také proaktivně několikrát eh, sami iniciovali setkání a výměnu názorů se zástupci podniků. A všichni nás žádali, abychom tady poskytli právní jistotu. Samozřejmě ale komise není jediným a daleka ani ne nejvíce klíčovým hráčem. Eh, kromě listiny a smlouvy o fungování Evropské unie, tak ochrana osobních údajů je především Eh, ochrana osobních údajů tu má na starosti, před, mají na starosti především tedy vnitrostátní úřady pro ostranu o, o ochraně údajů. A komise chce tedy tuto roli těchto úřadů respektovat, až když se teď tedy vyrovnává se situací, která nastala po tomto rozsudku. Proto tady společně Evropská komise a Úřad Evropského ochránce údajů se spolupracují a vytvořili jsme takzvanou eh, pracovní skupinu podle článku 29. A tato pracovní skupina apelovala na evropské instituce, aby společně s úřady z USA našli řešení a nastavili obnovené, obnovený režim Safe Harbor. V mezidobí tato pracovní skupina bude nadále analyzovat dopad tohoto rozsudku, rozsudku Šrems. A nadále tedy mohou eh, firmy využívat standardních eh, doložek a to nejpozději do konce ledna 2016. To je důležité vyjasnění a firmám to poskytuje nezbytnou právní jistotu. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o přenosu osobních údajů ze Spojených států, tedy z EU, pardon, do USA, po rozsudku Schrems, vlastně staví na výroku, který vynesla pracovní skupina Toto sdělení není legislativním textem. Naším záměrem nebylo vytvářet nový právní předpis, ale vysvětlit, co už existuje. A stavíme tedy na předchozích okynech, které pracovní skupina eh, publikovala v průběhu předchozích let. A výsledek je, jak doufáme, komplexní a přístupný přehled alternativních nástrojů, které má eh, pro tedy mezinárodní toky dat podle naší směrnice o ochrany, ochraně údajů. Ty hlavní dva základy pro přenosy dát, jak víte, jsou následující. Standardní, tedy ty takzvané standardní smluvní eh, doloži, doložky mezi evropskými firmami a firmami z USA a tam se specifikují povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, které musí eh, plnit jak ty firmy v rámci EU, které data vysílají, a pak ty firmy, které data přijímají, ti tedy dovozci dat, řekněme. A tyto uh, doložky už firm, evropské firmy využívají. A potom tady máme uh, povinná uh, eh, firmní pravidla pro uh, přenosy dat pro nadnárodní uh, velké společnosti. A tato závazná pravidla, podobně jako ty doložky e, poskytují základní tedy vodítka a také schvalují vnitrostátní úřady pro ochranu údajů. Dále e, jsou tam umožněny určité odchylky od těch obecných zákazů. Například e, mezi ty výjimky platí pro výměny dat, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy například, nebo přenosy dat, která jsou nezbytná, které jsou nezbytné pro uh, ochranu či prosazování vymáhání právních nároků, dále pro poskytnutí informovaného souhlasu jednotlivce. A to bylo tady vše. Takže celkově můžeme říci, že existují určité alternativní nástroje, této oblasti, ale je jasné, a naprosto jasně to také říkáme ve svém sdělení, že všechny tyto možnosti jsou omezené. Jsou omezenější, obtížnější a poskytují menší právní jistotu než ten celkový rámec. Jsou to tedy mimořádné případy, upravují spíše mimořádné případy a nelze je použít pro běžné přenosy dat ve velkém. Například firmy nemohou spoléhat na souhlas eh, subjektu dat s přenosem dat. Prostě je tam tento eh, automatický souhlas vyloučen a subjekt dat musí být informován o veškerých rizicích, které může sebou nést přenos dat do zahraničí. A nedostatečné informace mohou vést k tomu, že souhlas je považován za neplatný, což může být veliká překážka pro firmy, které přenášejí data do zahraničí. A jak víte, firmy z tohoto důvodu jsou velice omezené, pokud mají spoléhat na takovéto alternativní nástroje pro přenos dat. A proto komise je přesvědčena o tom, že potřebujeme nový a silnější rámec pro transatlantické přenosy dat, který nahradí ten starý režim Safe Harbor. A tím se dostávám na tu odvrácenou stranu naší komunikace. Ten nástupnický režim po Safe Harbor, eh, v tuto chvíli tady se o něm jedná, ale naší, naším klíčovou prioritou je tady usnadnění tohoto toku dat. A jak jste eh, slyšeli v říjnu od komis, pana komisaře, už proběhlo několik kol vyjednávání a paní komisařka samotná v polovině listopadu cestovala do Washingtonu, aby sama tady jednala o nástupnickém režimu Safe Harbor. V Washingtonu měla několik bilaterálních jednání se zástupci vlády eh, Spojených států s ministrem eh, obchodu eh, Spojených států a tak dále. Také projednávala toto téma s Bílým domem, se, zaměstna, eh, s ministerstvem zahraničí a také s kongresem. Navíc se paní komisařka účastnila celé řady jednání, kterého se účastnili zástupci občanské společnosti a obchodní komunity. A eh, v podstatě měla tři základní sdělení pro všechny své spoluvyjednávači či partnery že bezpečné je pouze to, to, co plní požadavky eh, stanovené Evropským soudním dvorem ve šramském rozhodnutí. To znamená, že v tuto chvíli nemáme režim, ve kterém můžeme dále pokračovat. Skutečně je třeba, aby tento nový režim byl neprůstřelný. A to nadále tady zdůrazňujeme a je to naše hlavní vodítko. Jak můžeme tedy stavět na té práci, kterou jsme provedli ve společně s USA. Dlužíme to totiž našim občanům i firmám. Je potřeba, abychom skutečně tento nový režim nastavili tak, aby byl bezpečný a spolehlivý. A nadále komise je tedy připravená nastavit nový režim, ale musí se toho vyjednávání konstruktivně účastnit oba partneři, tedy i Spojené státy. Protože eh, pokud je něco naléhavého, tak nestačí jenom o tom hovořit v novinách, ale skutečně konstruktivně na tom pracovat. Eh, v tuto chvíli máme lhůtu do konce eh, ledna 2016, abychom nastavili nový režim a věříme, že se nám to může podařit. Pokud obě strany, tedy včetně partnerů z USA, skutečně budou chtít. Zatím se naše vyjednávání zaměřuje na následující témata, která se týkají možného následnického režimu po Safe Harbor. Za prvé je to to, abychom zajistili, že jakékoliv, jakýkoliv další režim po Safe Harbor bude silnější režim než ten předchozí. A to se vy, vyžaduje to, aby také závazky ze strany eh, Spojených, Spojených států byly závazné. Například tak, že se tedy k tomu skutečně vláda oficiálně zaváže, že bude plnit tyto požadavky. Za druhé je třeba zajistit, aby jednotlivé stížnosti občanů z Evropské unie byly řádně vyřešeny. A aby se zajistilo, že pokud se ne, nedospěje k vyřešení, mimo soudně bude moci proběhnout soudní řízení. Jak můžeme tedy dosáhnout dozoru i nad eh, americkými firmami? O tom dále jednáme, ale podle našeho názoru by bylo nejlepším řešením to, abychom skutečně tam zapojili naše úřady pro zodpovědné za ochranu údajů a to ve úzké spolupráci s úřady v USA. A základním principem by mělo být, eh, aby tedy náprava byla co nejblíže našim občanům. Dále potřebujeme silnou záruku toho, že přístup k údajům bude omezen skutečně na to, co je nezbytné a aby to vše bylo přiměřené. A to říkala i paní komisařka. V tuto chvíli ve Spojených státech probíhá eh, reformní debata a už došlo k některým pozitivním krokům. Je tady třeba zajistit, aby stávající Právní rámec byl posílen. A dále o tom jednáme. Musíme také zajistit, že omezení také povedou že se také skutečně ta nová pravidla promítnou do praxe. A to znamená, že potřebujeme mít mechanismus ověřování zpětného, které nám umožní kontrolovat, zda skutečně je existuje plná záruka a zda skutečně existuje v praxi. A proto je tady třeba transparentní eh, podávání zpráv pravidelné ze strany firm v USA, eh, podávání zpráv, podávání zpráv o počtu požadavků na přenos dat, to je možné podle zákona o svobodě. A my žádáme nyní eh, partnery z USA, aby tady tento režim byl povinný v rámci tady nástupnického režimu. A to znamená, že by tedy e, úřady a firmy ze Spojených států poskytovaly pravidelné zprávy. Dále hovoříme s partnery o tom, jak by bylo možné vyjasnit ještě podrobnosti. A to především pokud jde o využívání dat veřejně právními orgány, veřejnými institucemi pro veřejné účely, například pro zabezpečení bezpečnosti. Konkrétně hovoříme také ještě o zprůhlednění zpráv o žádostech o přístup a také samocertifikované firmy. Je ale nezbytné, aby s tím také souhlasila eh, americká vláda a kongres a je také třeba tlačit na zástupce podniku, aby přijali nový režim. Aby všichni zúčastnění brali tento nový režim jako základní klíčový nástroj pro posílení bezpečnosti. Nicméně, jak víte, takováto jednání nejsou vždy jednoduchá. Máme před sebou ještě spoustu práce. Evropská komise navrhuje celou řadu schůdných řešení pro posílení tohoto rámce a nadále doufáme, že se nám podaří naše vyjednávání dokončit úspěšně v nadcházejících týdnech. Nicméně, a také vzhledem k rozsudku soudního dvora, je třeba, aby americká vláda projevila větší porozumění, flexibilitu a kreativitu, abychom mohli Eh, najít řešení pro ten další režim a to v té poměrně krátké době, eh, kterou máme k dispozici. Jak víte, tak návštěva paní komisařky v USA eh, vlastně proběhla v době, kdy 13. listopadu proběhly v Paříži teroristické útoky. A to velice změnilo situaci. Na tuto chvíli některé členské státy chtějí posílit své, své právní předpisy v oblasti bezpečnosti a USA mají zkušenosti s bojem proti terorismu. Tím se stále více tady je třeba zaměřit na ochranu eh, osobních údajů, ale také na potřeby bezpečnostních služeb. Je třeba, aby USA a EU už se spolupracovali a vyřešili možné zádrhele v bilaterálních vztazích. A teď už se dostávám ke konci. Pouze komplexní rámec povinný může v praxi zajistit stejnou úroveň, tedy úroveň ochrany osobních údajů, je, eh, jakou si zaslouží občané EU, protože to potřebujeme. A také na tom pracujeme. Děkuji. Thank you very much, <clears throat> Mr. Děkuji vám mnohokrát, pane Morilo. Je to velice důležité téma, ten vývoj v oblasti Safe Harbor a je jasné, že řada kolegů se k tomu chce eh, vyjádřit. Začnu asi s tinovými zpravodaji pro balíček o ochraně údajů a pak dám slovo dalším kolegům. Za EP je to pan Vos. Děkuji, pane předsedo, a vám také, pane Morilo, děkuji za vaše vysvětlení k rozsudku a k jeho účinkům, případně k tomu, co plánujete. Ono to vlastně všechno do sebe dobře zapadá. Bohužel to ještě není tlumočení, říká řečník. Tak prosím, můžete začít od začátku, Šádá předseda. Tak ještě jednou děkuji za vaše vysvětlení. Ono to všechno velice do sebe dobře zapadá. Já si myslím také, že je dobré, že jste tak obšírně osvětlil tuto otázku přenosu dat do třetích států, protože toto je skutečně velice zásadní a velmi důležitý postup. Mě by obecně zajímalo za prvé, jak vysoká je pravděpodobnost, že skutečně do konce ledna příštího roku bude tedy něco vypracováno, jak vlastně také plánujete harmonizaci, sladění teda v, tedy v rámci Evropské unie, jak budete toto zaručovat, protože národní orgány ochran, pro ochranu údajů budou moci také ještě mít možnost toto prověřit nebo přeskoumat, takže jakým, tak aby bylo, bylo, bylo to právo skutečně harmonizováno. Potom, co se týká FTC, potom také, aby zde byla silnější kontrola a u toho celého toho postupu, aby převzala silnější a zásadnější roli a potom možná v poslední řadě máte pocit, že porozumění nebo to pochopení ve Spojených státech povede také k tomu, že budou jednat intenzivněji a tak, jak je tomu tedy na naší straně. Děkuji. Děkuji. Eh, Mario Loresten za SD. Děkuji. Také bych chtěla poděkovat za tuto prezentaci. Jak víte, blížíme se do závěrečného stádia zpracování eh, textu o ochraně údajů a co nejvíce jsme se snažili zohlednit právě i rozsudek soudního dvora. My jsme na tom hodně pracovali, stejně tak i komise. Snažili jsme se porozumět všem dopadům eh, tohoto soudního rozhodnutí. Co nám tedy můžete říct o Spojených eh, státech? Vyrozuměla jsem, že komisařka Jourová tam byla na návštěvě a doufáme, že tedy informovala o tom, eh, jak vážně se tento rozsudek bere na druhé straně oceánu, jaké kroky se podnikly, protože to rozhodnutí, ten rozsudek ukazuje, že v, ve Spojených státech není přiměřená úroveň ochrany. Můžete tedy se zmínit detailněji eh, o tom, jaké skutečné kroky se chystají podniknout Spojené státy. Děkuji pro, za ALDE, je stínovou zpravodajkou Sofie Intveld. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla eh, na vás na to, co říkala Mario Lauristin. To je totiž právě klíčová otázka co Spojené státy jsou ochotny dělat ve svém vlastním zájmu. Nejenom proto, že my jsme je o to požádali, ale protože chtějí podnikat s Evropou. Na to nezapomínejme. S veškerou úctou a s oceněním vaší práce, pane Fonseko, a práce paní komisařky, tohle by mělo být zcela zásadní téma. Proč se to třeba neřeší na summitu? Proč se to probírá jenom jako administrativní záležitost, když tady jde o to, že je třeba, aby americké spravodajské a bezpečnostní služby uspůsobily své postupy. To vlastně eh, soud řekl, bez ohledu na to, co si o tom politicky myslíte, je to judikatura a hotovo. To znamená, musí si uvědomit, že pokud chtějí s námi podnikat, tak eh, si musí uvědomit, že my máme určitý právní rámec pro toto podnikání. My s nikým nepodnikáme jen proto, že to jsou naši dobří přátelé. Když poslouchám vaši zprávu, ano, je to určitě všechno velice zajímavé, ale vlastně nemluvíte o jádru problému, jenom o těch okrajových záležitostech bude se trochu více kontrolovat, ověřovat, budou se podávat zprávy, ale v tom ten problém nespočíval. E, to není tak, že by soud řekl, je nedostatek e, zpráv e, o požadavcích přístupu. Ten soud řekl, že ty údaje nejsou zabezpečené v USA, protože americké tajné služby mají celkem neomezený přístup. To bylo jádro Eh, soudního rozsudku. Eh, takže o čem tady vlastně mluvíme? To není seriózní přístup. Jaká budou skutečná řešení? Bude nějaké řešení? Jsou Spojené státy ochotny učinit nějaký krok, pokud nejsou, budiš je to jejich volba, ale pak to samozřejmě bude problém pro transatlantické eh, přenosy údajů. Lidé by si měli uvědomit, že my přistupujeme k ochraně údajů, jako kdyby to byla taková nějaká eh, rostomilá hračka levicového křídla v Evropském parlamentu, ale ono je to eh, právo, je to právní nárok, kterého se můžete domáhat u soudu. Tak jako právo na život, svoboda, eh, vyjadřování nebo zákaz mučení, to všechno spadá do stejného seznamu základních práv. A nedá se o tom nějak jednat eh, jenom proto, že by nám to lépe vyhovovalo. Kdyby toto se týkalo zákazu mučení, přistupovala by k tomu komise stejně? Pro mě je to velice jednoduché. Tady nejde o dohodu s USA, tady jde o to, že komise by měla přijmout jednostranné rozhodnutí, o tom, zda USA poskytují vhodnou úroveň ochrany nebo ne. A soud řekl, že tomu tak není. Jaké páky tedy má komise, aby přesvědčila USA o tom, že pokud chtějí nadále s Evropou podnikat, musí zajistit přiměřeně ochranu osobních údajů. Tohle je jádro věci. Tady nejde o vykazování, o nějaké silnější pospojisky a podobně. Děkuji. A nyní poslanci v pořadí, jak se přihlásili, pan Bony. Thank you very much for Děkuji za tuto prezentaci. Myslím, že všichni víme, jak důležité je najít nějaké řešení po rozsudku soudního dvora a chtěli bychom tohoto cílu dosáhnout, ale já pocituji velké pochybnosti. Jsou tady tři záležitosti. Za prvé, naše očekávání a také očekávání skupiny podle článku 29 jsou mm, tedy taková, že vlastně ta dočasná opatření skončí v lednu. Za druhé, nemáme představu, jak kolegy z USA přimět k tomu, aby nejen mluvili, ale aby také prezentovali skutečná řešení do konce ledna. A třetí záležitost se týká podniků. Je to důležité pro občany, ale také pro podniky, zvláště pro malé podniky, pro které je velice složité dodržet veškerá kritéria eh, týkající se tohoto principu. Takže na jedné straně tady máme optimistický scénář, a na straně druhé se musíme zamyslet nad tím, co komise bude dělat na konci ledna, pokud vlastně žádná řešení nebudou. Je tady tlak od skupiny článku, eh, podle článku 29 a ten bude ještě silnější na konci jedna. Děkuji. Nyní Birgit Cipl. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi pozorně poslouchala, kolik práce je ještě před námi, jak vysoké jsou požadavky vyplývající z, šrem, z rozsudku Šrems, kolik věcí se ještě musí vyřešit a současně také říkám, doufáme, že na konci ledna, možná už v prosinci by možná bylo nějaké to usnesení při, hotovo, což mě tedy překvapuje. Ne, nevím, jak to by to šlo dohromady. Pokud USA chce dě obchodovat s námi, s Evropou, dobrá, žádný problém, ale pokud jde o safe harbor a ochranu údajů, tak vlastně musíme vědět, co se děje s našimi údaji, tedy zhromažďují se podniky, ano, samozřejmě všechny informace, které o mě dostávají a ty informace se potom nějak interpretují nějak se, a ta interpretace právě, ten výklad těchto údajů už teď má konkrétní dopady na lidi. A zde nejde o to, že dostáváme masovou reklamu, kterou nechceme, ale už teď vlastně vidíme, že vlastně dochází k takové interpretaci údajů, že vlastně lidé nemohou létat, nemohou, nedostanou pracovní smlouvu nebo <clears throat> dostanou negativní hodnocení, pokud chtějí dostat úvěr. A ta řešení otázky je velmi těžké, protože v tom rozsudku to vlastně není takto sděleno. Proč vlastně z toho vyplývají všechny tyto stin, stinné stránky? tam z toho rozsudku vyplývá, že vlastně pokud jde o srovnatelnou ochranu údajů, ta není dostatečně zajištěna, čili já se ptám, kdo tedy měl začít touto analýzou, jak by mohla být co nejrychleji dokončena a co se týká otázky bezpečnosti ochrany údajů ve Spojených státech, tak spokojíme se s tím, že tedy Spojené státy anebo ty jednotlivé úřady budou vlastně vlastně nás informovat, zpravovat o tom, co dělají. To, co vlastně byl ten princip v té staré dohodě o Safe Harbor, ale otázka je, můžeme se na to spolehnout a můžeme věřit těm informacím, těm zprávám, že všechny ty standardy ochrany údajů jsou skutečně dodržovány. Já si myslím, že tady musíme vytvořit ještě nějaké další standardy a ráda bych byla očekávala dnes více podrobností, co konkrétně spodnikáte, jak konkrétně probíhá ta spolupráce na prověřování všech těchto údajů a co se v této oblasti konkrétně odehraje. Ehm. Děkuji. Brigad pan López Aguilar. Děkuji. Vyslech Jestli jste tady už obavy od kolegů, mě by zajímalo, zda komise a její útvary spočítali, jaký je dopad tohoto rozsudku soudního dvora na e, další citlivé záležitosti, citlivá témata. Jedná se vlastně o argument, že dochází k porušení základních práv zakotvených v listině základních práv EU. Normálně e, rozsudky mají, řekněme, takový doktrinální obsah, které vlastně jdou nad rámec toho daného případu. A v tomto případě vlastně ten rozsudek říká, že ten přístup je neslučitelný s právem EU, že je neslučitelné, eh, aby docházelo k porušování základních práv EU. Rozhodnutí rady o mechanismu předávání osobních údajů pod názvem Safe Harbor považuje tedy za neslučitelný se základními právy. Tyto e, obsahy, doktrinální obsahy rozsudků se posléze promítnou i do dalších problematik. A jedná se tedy o poškozování základních práv, zvláště práva na soukromí podle článku 8 listiny základních práv EU. A to se dotýká i dalších věcí, které třeba veřejnost tolik nezná, nevyvolává to nějakou předchozí diskusi, není ani často jasné, které soudní orgány, zda EU nebo členských států se tím mohou zabývat. Ale Tyto doktrinální obsahy potom mají systémový dopad na jiné analogické obdobné dohody o předávání osobních údajů do třetích zemí, a které tedy vlastně mají stejnou právní hodnotu a stejně tak by tedy mohlo dojít k zrušení nebo ke zneplatnění rozhodnutí rady i v jiných případech. Může nás tedy komise informovat, zda již vyhodnotila systémový dopad tohoto rozsudku v oblasti eh, základního práva ochrany soukromí evropských občanů. Děkuji, Juana Fernando. A nyní Ana Gomez, prosím. Well, uh, after... Poté, co jsem se zúčastnila semináře v rámci naší delegace vztahu EU-USA před mnoha lety, bylo to na téma ochrany údajů, tak už tehdy já jsem si uvědomila, že v USA žádná ochrana není. A nejde o NHS, protože tam vlastně na základě toho by se dalo dovolávat bezpečnosti, ale je tomu prostě tak, že kdokoliv v USA může vytvořit databázi vlastně s jakýmikoliv údaji a potom ji prodat. A vyslechli jsme si briefing bývalého zaměstnance kongresu, který právě vytvořil firmu na vytváření a prodej takovýchto databází dalším podnikům. Eh, už vlastně byly známe další případy takovéhoto prodeje z databází. A teď, když se podíváme na ten rozsudek, co komise dělá, protože vlastně to bylo rozhodnutí komise, které bylo základem toho, té dohody Safe Harbor v roce 2000. Pan Morillo nám řekl, že vlastně za to odpovídají vnitrostátní orgány pro ochranu údajů. Ale řada členských států se příliš nezajímá o to, co úřady pro ochranu osobních údajů dělají nebo říkají. Eh, mě by zajímalo, zda komise je ve spojení s příslušnými vnitrostátními úřady, aby zajistila, že tyto úřady eh, potom zajistí dodržování rozsudku soudního dvora. V mé zemi, v Portugalsku, já jsem se obrátila na komisi pro ochranu osobních údajů. Zeptala jsem se, jestli něco dělají. Řekli, že ano, že se snaží něco dělat, upozorňují na existenci tohoto rozhodnutí. Zatím tedy nic nepředepisují podnikům a já jsem požádala o seznam firem, dostala jsem takový seznam 125 firem, jsou to především farmaceutické, kosmetické firmy, kliniky, pojišťovny, burza, Louis Vuitton Portugalsko, producenti piva, eh, mobilní firmy, dopravní a tak dále. Ale to jsou jenom firmy, které byly identifikovány od roku 2010, když se ty údaje začaly takto elektronicky předávat ale snaží se ještě zjistit, jaké jsou další firmy eh, za těch deset let dopředu. A to je jenom Portugalsko. A myslím si, že náš Národní úřad pro ochranu osobních údajů se snaží dělat maximum, ale pochybuji, že se v praxi něco opravdu změnilo. Ano, firmy byly upozorněny na rozsudek soudního dvora, ale to je všechno. A já se tedy ptám, co skutečně komise dělá pro to, aby zajistila, že vnitrostátní úřady pro ochranu osobních údajů a také vlády skutečně dostojí tomuto rozhodnutí o Safe Harbor a souhlasím s kolegy, že tohle by skutečně mělo stát velice vysoko na našem programu při jednání s americkým kongresem, protože to se rozhodně nevyřeší jenom tím, že budeme spoléhat na komisi a na radu. Děkuji. Thank you very much. Just... Děkuji. Jenom chci ověřit, že už někdo další se do diskuse nepřihlásil. Připomněl bych eh, kolegům, eh, 26. října jsme viděli paní Jourovou, řekla, že zase eh, se k nám vrátí 10. ledna Tak já teď mám trošku eh, eh, ve zmatek i kvůli tomu, že mám zlomený kotník, ale přesně tady 10. ledna paní komisařka by zase měla přijít mezi nás a my bychom měli dostat odpovědi na to, co říkají USA, dostat aktuální informace o jednání. A ty otázky, které tady teď zazněly, ukazují, jak naléhavě potřebujeme nějaké řešení, v této lhůtě a já jsem trochu skeptický, tak jako kolegové poslanci, ohledně toho, jak by se to mělo dosáhnout. Takže eh, rádi si vyslechneme eh, od vás, eh, co se podaří udělat v této lhůtě, protože to je velice závažné. Tak omlouvám se, říká pan předseda, pořád říkám 10. ledna, ale bude to 10. prosince. Takže prosím, jestli nám můžete osvětlit tyto body. Tak nejprve děkuji za vaše otázky. Musím doznat, že eh, když vás poslouchám, tak si uvědomuji, že vlastně tady panují eh, velice rozdílné názory na podstatu věci. Tak odpovím na některé otázky. A začnu otázkou paní Intveld ohledně toho, zda by se to měl řešit na politické nebo administrativní úrovni. Po rozsudku soudního dvora jsme okamžitě okamžitě na administrativní úrovni eh, to začali řešit i na politické úrovni prostřednictvím komisařky Jourové a hned jsme upozornili Američany, že eh, ta situace se úplně změnila kvůli eh, rozsudku ve věci Schrems. A komisařka Jourová s mandátem komise jela do Washingtonu před 14 dny. Co tím chci říci? Chci tím říci, že tady se nevede nějaká administrativní či technokratická diskuse. My jsme si eh, plně vědomi, že ta otázka je politická, jak to říkal kolega López Aguilar, že to je vlastně otázka eh, toho právního státu a aplikace těch základních práv. My tedy si plně uvědomujeme význam této záležitosti. Pokusím se teď zodpovědět jednotlivé otázky konkrétněji. Začnu tedy otázkou, kterou položil pan Fos ohledně. Ta vaše otázka byla víceméně v tom smyslu, jestli američané jsou si vědomi toho, že se všechno hodně změnilo. Moje odpověď je ano. Ano, jsou přesvědčeni o tom, že ekonomické zájmy, které nás spojují, že samozřejmě musí být o nich eh, jednáno na nových základech právě eh, z důvodu toho rozsudku v případu Šrems. Pokud bych hovořil o té otázce. I můj kolega, kteří, který byl ve Washingtonu, mě může opravit. Myslím si, že ta jednání na administrativní a, jiná, a jiné úrovni jsou tvrdá, ale na obchodní úrovni jsou mm, vlastně týkají se i tady politické úrovně. Já chci hovořit jasně. A komisařka Jourová je opravdu nesmlouvavá z tohoto hlediska. My máme povinnost udělat všechno pro to, abychom do konce ledna 2016 dosáhli dohody. Pan nepředsedo, komisařka Jourová za 10 dnů přijde sem do vašeho výboru, takže o tom určitě bude hovořit mezi dneškem a koncem ledna Samozřejmě budeme stále spolupracovat s Američany na všech úrovních, ať už to bude tady, ať už to bude ve Washingtonu. Příští schůze se bude konat v Londýně, protože to je vlastně na půli cesty mezi oběma tedy místy. Jsme si toho vědomi, že musíme postupovat rychle. Ty hlavní principy, pokusím se je vysvětlit, respektive už jsem je vysvětlil ve svém úvodním vystoupení vlastně ta vyjednávání s Američany. Snažíme se hovořit jasně, že po rozsudku v případu Šrems musí tedy být, musí naprosto vlastně vyjádřit jasné závazky nebo E, koma, esky son en tren de respect. A, a musí, musí tedy samozřejmě dodržovat tato pravidla, tyto standardy v oblasti ochrany údajů. Skutečně ho jednáme s nimi tvrdě a nesmlouvavě, tak aby jakákoliv osoba, ať už jde o fyzickou osobu nebo právní osobu v Evropské unii, se mohla spolehnout na ochranu svých údajů. Diskutujeme s nimi také o tom, že co se týká otázek národní bezpečnosti, ano, o tom se zmínil pan López Aguilar, že tedy eh, tyto, tato ochrana musí být přiměřená a vyžadujeme od Američanů ty ověřující nebo kontrolní mechanismy ex post. Já vám zde neříkám, že se nám podaří vyřešit všechny tyto problémy. Co chci pouze říci, je to, že jsme si vědomi toho, že náš výchozí bod jaké, jaké jsou tedy naše výchozí body, jaké jsou podmínky, které musíme zajistit k tomu, abychom dosáhli dohody. Myslím si, že už jsem řekl, že k tomu potřebujeme samozřejmě lidi. Jsme si zcela tohoto vědomi. Jediná věc, kterou vám mohu slíbit, tedy také paní Jourová, je naprostá transparentnost a protože nakon, nakonec budeme skládat účty vám vlastně, my se zodpovídáme vám. My jsme tedy pouze těmi, kteří vyjednávají. Co se týká těch ostatních otázek, ano, myslím si, že to byl také pan Foss a paní Gomez, kteří se nadali. To znamená, jaká je otázka Národních úřadů pro ochranu osobních údajů. Máme zde směrnici, která uvádí kompetence, jak kompetence komise. Potom zde máme ten článek 29. Od rozsudku šre, ve věci šrem, s nimi spolupracujeme, abychom zajistili, že i v tom nejhorším případě, v nejhorším scénáři tedy bude zaručena ochrana údajů všemi těmito orgány národní ochrany. Samozřejmě potom, jaké jsou ty firmy, kterých se to týká, budeme nadále s nimi diskutovat. Rád bych měl ten váš dokument, o kterém jste hovořil. Doufám, že se nám tedy podaří dosáhnout dohody, ale mohu vám zaručovat to, že ta dohoda bude splňovat všechny standardy. Pan Bony jste řík, vy jste říkal, že co se týká eh, prostě úřady pro ochranu národních, eh, ochranu osobních údajů mají tady ještě eh, důležitější roli. Abych to schrnul, tedy nevím, jestli jsem nezapomněl na nějaké otázky. Na některé také ještě nemáme dnes konkrétní odpovědi, ale pouze, že víme o všech problémech, že vlastně o nich hovoříme s Američany a, a politikové nebo politické instituce Ameriky pochopily, že po rozsudku v Šremsově případě musí změnit přístup. Jestli tedy se nám toto podaří, jestli odejdeme s triumfem, to nevím, ale budeme dělat všechno možné i nemožné pro to, abychom to, toho dosáhli. Ta lhuta není tedy do konce prosince, máme tedy čas do konce ledna příštího roku, aby se nám podařilo dosáhnout té dohody. Jaký to bude mít dopad, pane López Aguilar? Dopad eh, na další návrhy, o kterých se právě jedná. My na tom pracujeme, Samozřejmě všechno je propojené a my jsme si vědomi dopadů na další tematiku. Ale také eh, máme důvěru v základní principy těchto jednání a doufáme, že se nám podaří dosáhnout co možná nejlepšího výsledku. Ale zase, eh, každá mince má dvě strany. Musíme se snažit přesvědčit Američany o tom, že náš společný ekonomický zájem je takový, že budeme mít dobrou dohodu Safe Harbor Zda eh, to tedy dopadne, to uvidíme. Děkuji vám. Já vím, že eh, kolegové by chtěli položit i doplňující otázky, ale bohužel musíme mm, pokračovat v programu. Už teď máme trochu spoždění. 10. tedy budeme mít eh, další schůzku, přijde paní komisařka a je mi jasné, že to je složité téma a kolegové, ponechte se ty otázky na desátého, kdy přijde paní komisařka a bude se to samozřejmě už blížit k té lhůtě. Takže tím vám děkuji eh, komisi za prezentaci. Děkuji, pane Morilo, a sejdeme se s paní komisařkou 10. Děkuji. Vážení kolegové, teď se tedy ehm, dostáváme k výměně názoru s Matiasem Rutem, generálním ředitelem generálního ředitelství Home a než přijde, tak vám vysvětlím, o co se jedná. Je to výměna názorů o spolupráci EU s Tureckem v oblasti azylu, migrace a zprávy vnějších hranic EU, také v kontextu samitu, který se konal v neděli. Ehm, koordinátoři chtěli vést výměnu názorů o probíhajících diskusích mezi EU a Tureckem, které mohou mít dopad na úkoly Libe, eh, nebo budou mít dopad na úkoly Libe v oblasti migrace, azylu, zprávy hranic a vízové politiky. Komise v říjnu zveřejnila první zprávu o pokroku Turecka v plnění požadavků na eh, uvolnění vízového režimu. Čekáme na zprávu Libe o prvním jednání mezi společným nebo smíšeným readmisním výborem EU Turecko, který e, proběhl v červenci a pak teď tedy e, v neděli 29. listopadu se konal summit EU Turecko a také se vede e, bilaterální dialog EU Turecko o migraci. Takže pane Rita, děkuji, že jste přišel mezi nás a dám vám slovo, abyste nás mohl informovat. Thank you. Pane předsedo. Je to spíš eh, taková chyba v diáři, že jsem dnes mezi vámi, protože eh, původně jsem měl přijít už dříve, podávat tuto zprávu a teď jsem tady mezi vámi Eh, vlastně po samitu, po konání samitu, takže si myslím, že to je právě ta správná doba. Já se na začátek pokusím vám poskytnout širší základní informace o tom, čemu řada lidí říká historický summit. To znamená ten summit, který se konal včera mezi Tureckem a 28 členskými státy EU. S Tureckem především tedy pan předseda komise eh, Timmermans, pracuje na eh, vyvinutí společného akčního plánu, pokud jde o mm, řízení migrace. Ta spolupráce začala už na začátku října a cílem je spolupracovat s Tureckem a společně se podívat na to, jakým způsobem bychom mohli lépe řídit migrační toky a zastavit pašování, obchod s lidmi, vlastně převaděčství, ke kterému dochází. A také vlastně, jakým způsobem zintenzivnit spolupráci s Tureckem v oblasti řízení migračních toků. To celé vyústilo ve společný akční plán EU-Turecko, který byl schválen 15. října A v tomto společném akčním plánu je obsažena řada bodů, řada oblastí, ve kterých budeme s Tureckem spolupracovat. Z obou stran zazněla celá řada požadavků. Celá řada požadavků eh, zazněla také ze strany Turecka, tak abych to jenom eh, schrnul, pokud jde o požadavky turecké strany, tak tam bylo například požadavek na častější pravidelná setkání mezi EU a Tureckem, tedy samity. Dále urychlení eh, usnadnění vízového režimu. Dále eh, urychlení eh, rozhovorů o přistoupení Turecka a také navýšení fond, finančních prostředků či financování, které je k dispozici na pomoc uprchlíkům, kteří přicházejí do Turecka. O tomto akčním plánu 15. října jednali vedoucí představitelé eh, všech států. Nicméně od 15. října dosud eh, došlo k dalším eh, jednáním mezi EU a Tureckem, abychom podrobněji rozpracovali načasování jednotlivých akcí A také se jednalo o tom, e, jakým způsobem se vzájemně projevit, že toto je skutečně vzájemná akce, na které chceme spolupracovat. Myslím si, že ten včerejší summit nám umožnil se dohodnout především na provádění toho akčního plánu, ale také jsme měli příležitost se shodnout na celé řadě dalších prvků. A myslím si, že celá řada lidí to poskytuje tak, že tedy eh, to vlije novou energii do žil vztahu mezi EU eh, e a Tureckem. A to si myslím, že je dobrý způsob, jak toto popsat. Dále eh, Evropská unie mm, očekává od Turecka, že posílí boj proti organizovaným pašeráckým sítím, převaděčským sítím, dále, že zajistí eh, snížení počtu těch nelegálních eh, odchodů, dále zajistí, že eh, bilaterální ustanovení budou lépe naplňována a také má umožnit lepší integraci syrských uprchlíků, kteří již jsou v Turecku a, poskyt, a že jim tady poskytne dočasný nějaký status, aby mohli také vstoupit do eh, turecké ekonomiky. Dále eh, je tam zajištění také vzdělání školního pro syrské děti. Jak už jsem řekl, také z turecké strany zazněla celá řada požadavků. První z nich se týká zřízení nějaké, nějakého zázemí pro uprchlíky. Včera Evropská unie eh, se také zavázala, že eh, využije eh, nebo poskytne na začátek 3 miliardy eur na vytvoření tohoto zázemí pro uprchlíky. Takže, a to znovu zdůrazňuji, nejde o to, že bychom vyplatili tuto částku tureckým úřadům, či že by to šlo na spolupráci s Tureckem, ale skutečně jde o přímou pomoc uprchlíkům. V Turecku, tedy dále, je zde dohoda na ohledně uspořádání dalších summitů mezi Evropskou unii a Tureckem. Form, o formátu budeme dále ještě jednat, bude se o něm rozhodovat případ od případu. Nicméně budou probíhat dvakrát ročně na vysoké úrovni k Eh, migraci a azylům, bude to na vysoké úrovni. Toto vše je založeno na akčním plánu. Také proběhne celá řada dalších eh, jednání na vysoké úrovni, bude to jak politický dialog, tak povedeme dialog například v oblasti energetické a tak dále. Dále už v polovině prosince dojde k mezivládní konferenci, kde se otevře kapitola 17. Je zde také závazek otevřít celou řadu dalších kapitol v rámci vyjednávání. Nicméně u celé řady těchto kapitol mm, tam vlastně je třeba nejdříve projít poměrně komplikovaným procesem, který je založený na stávajících právních předpisech. A když například se podíváte jenom na ty právní předpisy, za které jste zodpovědní vy jako výbor, tak eh, zjistíte, že se za posledních pár let situace velice změnila. To znamená, o tom také povedeme jednání. Do toho spadá také, do toho také spadají eh, ty kapitoly 23 až 24, to znamená právní předpisy, za které je odpovědný i váš výbor. Nicméně, je tady tady možnost otevření těchto kapitol, ale eh, členské státy ještě si vyhradili eh, možnost eh, k tomu zaujmout individuální stanovisko. Mm, Účastní se také pan komisař Avramopoulos a generální ředitelství Home. Jedná se také o uvolnění vízového režimu. Byla to skutečně velice náročná eh, vyjednávání k této otázce, protože eh, na začátku možná někteří očekávali, že je možné z politického eh, hlediska pouze určit nějaké datum, Nicméně eh, skutečnost je taková, že máme cestovní plán, pokud jde o uvolnění vízového styku. Máme v tomto cestovním eh, plánu více než 70 bodů, které je třeba implementovat. A eh, i v, dokonce v, během následujících dvou dnů budeme muset jednat o tom, co konkrétně je třeba v praxi provést. Víme, že se připravuje celá řada právních předpisů k této oblasti, pokud jde o požadavky evropské legislativy, ale budeme muset počkat na to, až se sejde znovu nové složení parlamentu. Celá řada těch právních předpisů bude ve formě vládních vyhlášek v Turecku, takže je tam celá řada prvků, které je třeba zavést do praxe. Cílem je, aby ke konci roku příštího, eh, tedy řekněme do konce října 2016, se pohnula dále ta otázka uvolnění eh, vízového režimu, nicméně samozřejmě to záleží na tom, zda splní Turecko ta eh, kritéria cestovního plánu. To by dále tedy znamenalo, že budeme muset eh, přednést nějaký příslušný návrh. Bude muset projít, eh, bude muset tady proběhnout celý eh, proces spolu zákonodárný, to znamená, že se na to podívají všechny odpovědné instituce. V předchozích týdnech jsme skutečně velice pilně pracovali na tom, abychom zintenzivnili naše naše diskusy v této oblasti a také, abychom zajistili, že migrační toky budou řízeny lépe. Víte, že eh, k nám za poslední několik měsíců eh, na řecké ostrovy tedy eh, přišlo přibližně 600, lidí, 600 tisíc lidí. Také je třeba dále lépe řídit migrační toky z Libie do Itálie. Takže toto je možná pouze jedna kapitola z eh, celé série důležitých vyjednávání o řízení migračních toků. Nicméně zde máme přístup založený na kompromisu a přístup, který je založený na sdílení tohoto břemene. Eh, do Turecka přišlo více než 2 miliony syrských uprchlíků a podle jejich vlastních slov Eh, je minimálně náklady na ubytování těchto osob přiš, se vyšplhaly zhruba na 8 miliard dolarů. A vzhledem k tomu, eh, jaký je další vývoj v Sýrii, je jasné, že eh, přijdou další lidé. Je tady třeba se zabývat tím, jak se k tomu postavíme. Naší preferencí by bylo eh, tady eh, přesídlování a usazování těchto osob, přerozdělování do jednotlivých členských států EU, což je v souladu s celkovou diskusí, kterou vedeme a která se týká toho, že chceme, chceme celé jasně upřednostnit legální migraci nad tou nelegální. Eh, omlouvám se, pane předsedo, mluvil jsem dlouho. Eh, já se těším na tu živou diskuzi a nechám na ní dost času. Děkuji. Děkuji. Rozhodně není možné podceňovat význam tohoto bodu. Jak říkal pan kolega, skutečně máme načasovánu tuto diskusi perfektně, protože v, eh, v neděli proběhl summit A téměř eh, všichni přítomní poslanci a poslankyně požádali o slovo, takže nejdříve dám slovo koordinátorům, poněvadž oni požádali o to, aby jsem vůbec mohl, mohla konat tato informační schůzka. Jsem velice rád, že se nám to podařilo takto dobře načasovat po neděli, takže nejdříve koordinátoři a potom všichni ostatní členové výboru, kteří požádali o slovo. Pokusíme se eh, vzhledem k významu tohoto tématu dát prostor co nejvíce, největšímu počtu z vás a prosím všechny, aby se drželi limitu dvou minut. Na začátek prosím Birgit Sepu. Děkuji mnohokrát. Po tomto samitu s Tureckem pořád zůstává řada ne- nezodpovězených otázek, protože Členské státy, naše vlastní, stále ještě nefinancují dostatečně UN, eh, tedy misi eh, OSN a také kontrola vnějších hranic EU se zdá, že si není důležitá pro všechny naše členské státy, takže můžete nám, můžete nám prosím říci, odkud konkrétně půjde ti, půjdou ty 3 miliardy eur. A moje otázka další se týká toho, že já jsem už unavená z toho, že neustále poslouchám diskuse o tom, jak mnoho toho Turecko dělá, pokud jde o řešení uprchlické krize. Nicméně, když se na to podíváme celkově, tak si myslím, že třeba Libanon na sebe vzal daleko větší břemeno než Turecko a přitom my pořád jenom hovoříme o Turecku. Vy říkáte, že ty peníze půjdou na lepší ubytování, vzdělávání a tak dále, ale kde k tomu dojde? Protože já vím pouze to, že většina syrských uprchlíků nežije v táborech, žijí v tureckých městech. Takže jakým způsobem budeme organizovat to přerozdělení té pomoci, tak aby skutečně bylo zajištěno, že půjde ve prospěch uprchlíků. Dále, turecká strana si kontroluje své hranice, je třeba, aby tady zabránili eh, přechod, nelegálním přechodům hranice do EU, budou také brát zpátky nelegální migranty, takže budou brzy mít více než 2 miliony a nic jsem ještě nehovořila o, nic jsem ještě neslyšela o tom přesídlování, přerozdělování, takže by mě zajímalo, jaká je situace. Pokud vím, tak zatím eh, není možné Eh, alespoň pro tuto chvíli, aby syrští uprchlíci získávali azyl v Turecku. Dále se jedná o otevření některých kapitol, pokud jde o eh, přístup přístupové řízení k EU. To je v podstatě v pořádku. My jsme vždycky říkali, že Turecko by se mělo stát členským státem EU, ale v tuto chvíli vzhledem k politice pana eh, Erduana si nemyslím, že by to tak mělo být. A Osobně si myslím, že nejdříve je třeba, aby Turecko eh, provedlo určité změny a naopak zvrátilo některé změny, ke kterým nedávno došlo v právní oblasti. A potom teprve můžeme otevírat nějaké kapitoly, protože Turecko není dobrou zemí pro Kurdy, právníky či novináře, kteří jsou kritičtí k režimu. Takže si myslím, že je třeba, aby Turecko splnilo naše další požadavky a to by měla být základní podmínka pro to, abychom my otevírali nějaké kapitoly. Děkuji vám, říká pan předseda. Prosím všechny kolegy a kolegyně, aby se drželi toho řečnického času dvě minuty. Dále pan Stevens, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, já budu stručná. Co se týká Turecka, tak systematické posílání uprchlíků do Turecka, vracení eh, uprchlíků do Turecka, mám pocit, že jsme dostatečně nezohlednili tuto situaci. Tito lidé eh, se Eh, vlastně někdy podali žádosti o azyl a v podstatě také šlo by o to, že by se tyto osoby musely znovu usídlit a mám pocit, že se chtějí skutečně usídlit spíše v Evropě, takže není to skutečný systém kvót, který je zaveden. Systém kvót to je také návrh eh, delegace, eh, který zde zazněl a e, z tohoto hlediska žadatelé o azyl by mohli předložit e, tyto žádosti už e, v těch táborech. Včera bylo rozhodnuto o tom, že se bude nadále jednat s Tureckem, uzavřela se s nimi dohoda nyní eh, jsou splněny určité podmínky k tomu, aby se mohla zavést pomoc pro budování nebo rozšiřování infrastruktury pro příjem uprchlíků, žadatelů o azyl, pro posílení ochrany hranic, ale proč se zde by se bylo nutno hovořit o liberalizaci víz a znovu otevřít eh, jednání o přístupu. Někdy ta cena, kterou musíme za to zaplatit, je příliš vysoká. Děkuji. Thank you. Uh, next... Děkuji. Prosím, Judith Sargentine. Nějakou technickou připomínku máte, Cecílie? Aha, tak to jsem moc omlouvám, říká pan předseda. Prosím, Cecílie, máte slovo. Moje chyba. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Možná jsem vás špatně pochopila, ale eh, já jsem měla pocit, že jste říkal, že nejdříve dáte slovo koordinátorů. Takže už tady kolegové v podstatě řekli eh, spoustu věcí ohledně i těch finančních prostředků a já vím také velice dobře, že se blížíme že se blíží Vánoce, že si všichni píšeme třeba seznamy přání, ale já skutečně nechápu, odkud se vezmou ty 3 miliardy eur. A to by mě skutečně zajímalo. A také bych chtěla vědět, zda je pravda, tak jak zaznělo v Eh, v novinách, že eh, kapitola 7 a 17 se bude otevírat také, co se týká ekonomické a hospodářské politiky. A do konce 2000, roku 2016, že by se měl uvolnit vízový režim, tak to je vlastně také takové zbožné přání. Ale pokud jde o posílení zásad demokracie a lidských práv, tak tam pořád ještě Turecko má hodně co dělat. Všichni tady zdůrazňují význam hlubší eh, justiční reformy v této zemi, takže můžete nám k tomu něco říci, protože to je pro nás také klíčové. A vzhledem k tomu, že pan Erdogan tuto chvíli skutečně nedávno eh, zatočil se svými politickými protivníky, to je pro nás veliká obava. Eh, chci se tedy zeptat, zda nějakým způsobem se k tomu Turecko postavilo, nebo jestli my se teď snažíme jim splatit, jak si, nebo jak si zaplatit finanční, finančními prostředky naše špatné eh, svědomí, protože například v Libanonu tam každý třetí člověk, kterého potkáte, je syrský uprchlík. Tam mají v Libanonu v podstatě 1,5 milionu syrských uprchlíků. Takže pokud jde o uprchlíky, tak skutečně je třeba něco dělat i v Libanonu. To je daleko křehčí země v tuto chvíli. Takže nevím, jestli i tomu se nějak věnujete, nebo jestli se chystáte na toto téma zaměřit. Děkuji, Cecílie. Já se omlouvám, říká pan předseda, byla to moje chyba. Takže teď už mají slovo ti, kteří se přihlásili do diskuze. Paní Mussolini, prosím. Ne, Judith, ještě se omlouvám. Bez mikrofonu. Omlouvám se, říká pan předseda. Judith Sarantini a tak. Nejdříve paní Beržia. Omlouvám se. Nemám dnes dobrý den. To by bylo velmi závažné, kdyby paní Sargentini hovořila přede mnou, ale nejsme to, protože nebylo by to zase tak závažné, že nejsme až tak formální. Já bych na, za, na, na, na řekla, že tedy včera se konal summit EU a byl zavražděn eh, Tyren Bakir, já jsem se s ním setkala před třemi týdny, je to velký bojovník za lidská práva, nebo byl to velký bojovník za lidská práva a myslím si, že nemůžeme mlčet vzhledem k takovéto vraždě a musíme vlastně se vyjádřit eh, k takovýmto vraždám a atentátám v Turecku. Mám na mysli zejména poslední atentáty v Ankaře. Vztahy s Tureckem jsou velmi složité, dochází, je tam porušování lidských práv, porušování svobod vyjad, svobody vyjadřování, Došlo k tam se střelení ruského vrtulníku, ani nehovořím o vztazích s islámským státem a o těch finančních okruzích, které umožňují vlastně, pomáhají financování ISISu a mm, ne, ne, otázka, mě zdá se tedy zeď, Erdogan byl jmenován ministrem pro energetiku. Chtěla, měla bych dvě otázky. Je to něco velice zvláštního v tom, co se děje teď s těmi uprchlíky. Uh, Soustředili jsme se skutečně na ty toky z Líbie do Itálie, to jste říkal. A jako vysvětlení je, není vlastně v Líbii stát. Dnes máme třikrát více lidí, kteří přicházejí z Turecka nebo přes Turecko. A Turecko je stát vlastně, takže co se děje a proč ty tisíce Eh, uprchlíků tak dobře přijímaných v Turecku eh, masivně přicházejí do Evropy. Pro mě to je velký otazník, velká otázka a jsem překvapena, že se nezabýváme touto otázkou více. Mám určitou představu o tom, jaká by měla být odpověď. A potom nevládní organizace, Human Rights Watch zejména, eh, sdělili o tom, že Turecko jako vlastně navrací uprchlíky do Sýrie, takže já bych chtěla také, abychom se nad tímto zamysleli a nad vším, jak, jak se vlastně Turecko chová k uprchlíkům. Děkuji. Thank you, thank you too. Děkuji, děkuji všem, že se držíte časového limitu a nyní Judith Sargentini. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že Brigit Sipl řekla hodně z toho, co jsem chtěla říci já, takže už to nemusím opakovat. Já bych chtěla do poděkovat Evropské komisi za ty vynikající přehledy, které každý den eh, aktualizujete ohledně toho, kolik státy zaplatili UNHCR, Světovému potravinářskému programu, Afric, na Africký svěřenecký fond a kdo eh, vlastně se drží eh, toho, těch čísel na přeměstěvání uprchlíků z Itálie. Já to tedy sleduji, ale musím říci, že tedy mám důvěru ve vaše čísla, ale nezbuzuje to ve mně důvěru v ten systém jako takový. Eh, včera vlastně byla setkání s tureckým premiérem a já si říkám, eh, o co tady vlastně jde. Protože to, eh, ta relokalizace a uvolnění vízového režimu, to se tady projednávalo už před lety a Dohodli jsme se na tom, ale rada to nerealizovala. 3 miliardy eur, to by nás opravdu zajímalo, odkud se vezmou a co vlastně eh, ty peníze budou financovat. Protože když si představím 2 miliony uprchlíků a 3 miliardy eur, tak to není zas tolik. Když si uvědomíme na zbytek Afriky, to je 1,8 a tam mě to tady nepřijde úplně vyrovnané. A vy tedy zastupujete Evropskou komisi, ale myslím, že hodně nás tady v parlamentu má pocit, že se vlastně jedná o jakousi dohodu, jakýsi balíček s Tureckem a není nám úplně jasné, kdo z toho má prospěch, ale jedno je jisté, určitě z toho prospěch nemají uprchlíci. Děkuji. Děkuji, Judith. Nyní pan Korao. Děkuji, pane předsedo. Před pěti lety člověk, který se jmenoval Kadáfi, přijal 5 miliard na řešení problému s imigranty z Líbie. Nakonec Evropský parlament řekl ne, protože Kadáfi vlastně neposkytoval záruky, pokud jde o dodržování práv takže ta nejjednodušší otázka, kterou kladu komisi je, jaký typ záruk jste dostali ohledně dodržování lidských práv, jaké záruky nabídl Erdogan, protože stále ta zpráva jsou tam porušována. Zmí, byl zde zmíněn případ toho zavražděného advokáta, který byl zabit před dvěma dny, ale je tolik jiných případů represe, stíhání, potlačování bojovníků za lidská práva. To je prostě normální běžný život v té zemi. Takže v posledních letech jsme v podstatě 9 miliard poskytli jako vstupní pomoc, aby Turecko dosáhlo určitých pokroků. A nemám pocit, že ochrana lidských práv se zlepšila v eh, Turecku, ba naopak. Mám dokonce téměř jistotu, že Erdogan je člověk z dvojí tváří, který vlastně samozřejmě na jedné straně je ochoten zhrábnout peníze, ale hraje si svou vlastní politiku, nebezpečnou politiku. Takže moje otázka je taková, jsme si jistí, respektive máme nějaké záruky, že ty 3 miliardy, v každém případě není to dostatečné 3 miliardy vzhledem k vyřešení toku uprchlíku, ale přesto je to významný balík peněz a my nemáme žádnou záruku, žádnou jistotu, že skutečně to poslouží dobrému účelu. Pokud ne, pouze k určité systému odsunutí nebo posunutí problému. Mm, a, takže, a jakým způsobem tedy tyto peníze skutečně budou využity? Děkuji. Mr. please. Děkuji, paní Salini. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se domnívala, že dnes nám zde řeknete, že dohoda je taková a to, že Turecko tedy musí, má dát Evropské unii 3 miliardy eur aby Evropská unie mohla vlastně jako výměnu nabíd, poskytnout nebo nabídnout víz, liberalizaci víz. Co, co se tedy děje? Někteří jste už řekli, nemůžeme ne, nezohledňovat to, co se tam děje je to vlastně už zastaralá dohoda. Došlo tam eh, k vraždě advokáta, ruský vrtulník, který byl sestřelen, takže my budeme jim dávat peníze, ale kdo toto všechno bude kontrolovat? Dochází zde k určitému smlouvání, ke kupčení mezi Sýrií a Tureckem. Jsou kamiony, které neustále jezdí z jedné země do druhé E, došlo tam k sestřelení ruského vrtulníku. Nejdříve byl dojem, že jsou to teroristé, ale nakonec se zjistilo, že to jsou Turci. A já jsem skutečně e, velice šokována touto dohodou. Mr. Dupré, please. Pan Depré, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci říct si hned, že nemám velkou důvěru v pana Erduana a nesouhlasím s politikou, kterou vede bombarduje Kurdy, přestože jsou jedni, kteří bojují proti eh, islámskému státu, vlastně financují eh, ropu od eh, islámského státu a tak dále. Mám nicméně tři otázky, které bych chtěl položit. První se týká těch tří miliard. Co se týká to číslo, četli jsem oficiální dokument, kde bylo řečeno, že by to mělo stát Turecko 8 miliard uprchlíci. V dokumentu, který jste nám předložili, je 7 miliard. Četli jsem jiný dokument, kde bylo 6 miliard. Takže a kde tedy je ten seriózní odhad? Proč jsou tam tak velké rozdíly? Jak říkala paní Sipel, ne, nemají 2,5 miliony, je jich asi 500 tisíc v těch uprchlících, takže méně než je jich v Libanonu a v Jordánsku. Takže já říkám klobouk dolů to, to číslo původní právě bylo tedy 7 miliard. To byl první závazek, který jste před několika přijali. Druhá otázka, co se týká víz, liberalizace vízové politiky. V poslední zprávě jste také řekli, že je potřeba dosáhnout pokroku v 70 oblastech nebo v 70 směrech. A teď jim budete od října liberalizovat víza? Takže dovolte mi vzhledem k situaci v Turecku položit vám otázku. Oni vlastně neskončí, neukončí ty nebo nezastaví ty uprchlíky, oni, vám, oni vás tahají za nos. A vy jim otevřete naopak dveře vlastně s tou vízovou liberalizací. Doufám, že jste si uvědomujete to, co děláte. A třetí eh, otázka se týká toho navracení. Koho se to týká? Těch Turků, kteří budou přicházet sem, nebo všech těch, kteří jsou nelegálně na území, kromě těch, kteří tedy získali statut uprchlíka? V jiném návrhu, a tím už ukončím, navrhujete, že, Ture, a, že Turecko je zařazena na seznam bezpečných zemí. Bezpečných pro koho? Pro Kurdy, pro advokáty, pro novináře. Takže dnes mě přesvědčíte, že má být zajištěn, eh, za, zařazena na seznam bezpečných zemí, tak byste asi to měli ještě prověřit. Děkuji. Eh. Děkuji, Gerarde. Pan Jurek. Eh, děkuji, pane předsedající. Já chcel... Děkuji, pane předsedo. Já mám dotaz na něco, co jsem zaslechl poprvé po eh, onom jednání a o čem se dříve nehovořilo. Jedná se o spolupráci s Tureckem v boji proti eh, převaděčům lidí a organizovanému zločinu. Organ... Eh, víme, že mají eh, dalekosáhlé operace v Egejském moři a evidentně se o tom hovořilo. Do jaké míry, jak jste se eh, dohodli, do jaké míry Turecko bude spolupracovat s policejními složkami členských států EU? Do jaké míry a jaké zatím měly úspěchy v boji proti těmto zločineckým skupinám? Co můžeme očekávat v krátkodobém časovém horizontu? Zvláště by mě zajímalo, zda jsou nějaké plány na rozšíření operace Sofia i na pobřeží Egejského moře, případně do oblasti Černého moře a zda tato operace přejde do třetí prováděcí fáze. A paní Guillaume? Děkuji v podstatě mnoho kolegů přede mnou již řeklo to, o čem jsem chtěla hovořit já. Já bych se chtěla také vyjádřit k otevření některých kapitol, eh, zejména kapitola ohledně základních práv a spravedlnosti. Domnívám se, že nejen, že tam dochází k vraždám, ale dva šur- novináři byli uvězněni, byli obžalováni ze špionáže, jednak eh, pro ředitela, eh, šéf-redaktor Ankary Adam Gold. Chtěla bych tedy vědět, zda ty podmínky nebo ty kapitoly předpřístupové se změnily od poslední doby, kdy jste o tom hovořil, anebo vlastně je to stále ten tradiční způsob a jak vlastně dokáže, to můžete sladit s tou výroční zprávou, která byla zpracována o vstupu, která byla vydána nedávno, podle mého názoru nebyla velmi příznivá pro přístup. Takže chtěla bych znát váš dojem. Vy jste tedy byl do Turecku místo předseda Timmermans také. Někdy třeba je dobré vidět život ve vesnicích. Někdy také dostáváme určité informace, podle nichž ten popis se velmi liší zejména o politování hodných podmínkách v oblasti zdravotnictví a školství, takže ráda bych měla od vás konkrétní přímé informace. Potom, co se týká těch 3 miliard, o tom hovořili kolegové, nebudu se k tomu vracet. A poslední věc, chtěla bych navázat na to, co řekl pan Depres o vlastně protistraně toho, že by Turecko mělo být zařazeno na seznam eh, bezpečných zemí. O tom jste se nezmínil, takže bych také ráda, kdybyste k této věci něco řekl. Děkuji. Thank you. Um... Děkuji. Ska Keller. Thank you. Um, I actually just... Děkuji. Já mám několik otázek. Konkrétně pokud jde o přesidlování. Pro mě je velkým zklamáním, že tam nejsou žádná čísla, třeba i ohledně závazků k budoucímu přesidlování. Eh, zatím ten stávající závazek je 20 tisíc osob za tři roky k přesídlení. Můžete říci, jaká je Eh, situace ohledně tohoto počtu. A pak ještě proběhl takový mini summit před summitem EU Turecko, kde bylo devět členských států. Můžete nám říct, které členské státy se tohoto mini summitu zúčastnily? A potom také tady panuje určitá nejasnost ohledně toho, zda Turecko bude bezpečnou zemí původu nebo bezpečnou třetí zemí. V tom je totiž veliký rozdíl i v tom, jestli třeba syrští uprchlíci budou moci být vráceni zpět do Turecka. Můžete toto upřesnit, zda Turecko bude pouze bezpečnou zemí původu? protože tam potom to je to také trochu problematické vzhledem k, k situaci kurské menšiny, jak o tady eh, kolegové říkali, nebo zda to tedy ta, bude ta druhá varianta. Děkuji. Nyní Katy Perry. Thank you, Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Několik otázek a možná eh, takovou poznámku, jakožto zpravodajka pro Turecko tohoto parlamentu. Tak ehm, co je nového, když eh, diskutujeme znovu o novém impulzu pro jednání o přistoupení? Pokud eh, vím, Francie už před lety zvedla, eh, zrušila své veto k článku 7, eh, ke kapitole 17 Eh, teď se tedy hovoří o té eh, vízové liberalizaci od roku 2013. Co je tedy nového? Proč vlastně se ta jednání eh, dostávají, nebo proč mají nový impuls? Protože pokud vím, ani Francie, ani Kypr zatím neodstranili své veto k těmto kapitolám a samozřejmě komise a parlament byly vždycky otevřené k otevření těchto kapitol, protože to by znamenalo, že Řecko, pardon, Turecko potom bude plnit tyto požadavky. A co je tedy nového? v této věci. Potom boj s pašeráky a ochrana hranic v souvislosti s přesedlováním uprchlíků v návaznosti na to, co říkala Skakel. Dnes v německém tisku se objevují diskuse o tom, že Německo by chtělo mít ještě další eh, summit o přesídlení 400 eh, tisíc eh, uprchlíků. Můžete nám říct, jaká je situace? Readmisní dohoda s um, ohledně příslušníků třetích států. Máme zatím readmisní dohodu ohledně tureckých státních příslušníků, tahle by se měla eh, týkat příslušníků třetích eh, eh, států. Bude se to týkat pouze žadatelů o azyl, kteří se dostanou do Řecka, anebo to budou třeba ti, kteří se z Turecka dostanou do Nizozemska, požádají o azyl a nedostanou ho. Protože pokud to bude pouze v Řecku, tak proč eh, se vlastně nepoužije ta stávající bilaterální dohoda mezi Řeckem a Tureckem? Proč by tato dohoda nestačila? Děkuji. Děkuji. Děkuji všem kolegům za stručnost. Nyní pan Weidenhauser. Děkuji. Já se domnívám, že je samozřejmě zásadní důležitosti jednat s Tureckem a eh, samozřejmě také ale zvolit určitý reálně politický pohled. Myslím si, že výsledek toho samitu je ale zklamáním. Není tam žádný skutečně relevantní výsledek, kterého by bylo dokázáno. Potom je zde paralelně ta otázka lidských práv samozřejmě to jsou ty záležitosti, ke kterým tam došlo, to jsou skutečně závažné činy a nemůže to vlastně být jen tak zamlčeno. Potom za druhé je také známá věc, že tam stále se vydávají zprávy o lidských právech k vrac, ohledně vracení nebo ne, nelegálních přesunech uprchlíků do Sýrie více než 170 tisíc Kurdů, který, kterým Turecko neumožňuje vlastně vrátit se na jejich území. To je tedy k otázce těch Kurdů. O, to, o tom se zde také nediskutovalo, alespoň a v těch závěrech o tom není nic uvedeno. A já si myslím, když by to když je to tak, tak by vlastně to vlastně mohlo vést k, dodat, k dalšímu toku uprchlíků pokud ta otázka Kurdu vlastně nebude vyřešena, nebudou moci zůstávat, respektive vracet se na své území a potom něco, co přímo nesouvisí s tím samitem, ale co je také pro nás velmi důležité, proč nejsme ochotni nebo připraveni skutečně vážně jednat se zeměmi jako Libanon, jako Irák, kde je ta situace s uprchlíky ještě dramatičtější a proč tedy nejednáme, nediskutujeme také s těmito zeměmi a nesnažíme se o zlepšení stability, stability situace. Děkuji, předsedající. Já mám uh, několik krátkých otázek. První je otázka záruk. Chtěl bych vědět, eh, jaké nám dá opravdu Turecko záruky, že ty peníze půjdou na uprchlíky a nebude se tím vylepšovat, eh, vylepšovat rozpočet, eh, rozpočet některých složek v Turecku. Druhá otázka je, od července nám Turecko systematicky posílá do Evropy uprchlíky. Já jsem mluvil s řadou, eh, s řadou organizací, které potvrdili, že probíhá v tamních uprchlických táborech doslova nábor lidí, který se mají přeplavit směrem do Turecka eh, do Řecka. Chtěl bych vědět, jak máme řeš, eh, věřit státu, který opakovaně lže a dělá kroky proti evropské demokracii. Třetí věc je, Vytáhl jsem si z, z trestního zákonníka Turecka paragrafy, které se týkají pašování lidí a vyrábění falešných dokladů. To je v Turecku trestné. Proč toto právo není vymáháno na 25 tisících lidí, kteří se tímto biznesem úspěšně v Turecku živí? Další věc je vízová liberalizace Není to snad příliš velikánská daň za to, že jsme měli Turecku v některých věcech ustoupit a že by Turecko mělo začít konečně dělat kroky, které ze své podstaty a z fungování demokracie má. A poslední otázka je skutečně Turecko bezpečnou zemí. Můžeme vrátit syrského kurda skutečně do Turecka, aniž by měl jakékoliv další problémy s tamní justicí? Děkuji za odpovědi. Taky. Eh, Mrs. Gomez. Děkuji, paní Ana Gomez. Pane Rute, já bych nejprve se vás chtěla zeptat, proč ten přesedlovací program nefunguje. V Portugalsku všichni čekají na uprchlíky, ale oni nepřicházejí. A kolegové už mluvili o závažných otázkách eh, lidských práv. Tedy, že lidská práva jsou radou zcela opomíjena, a to zvláště ve velice závažných situacích, jako je vražda eh, tohoto poslance a právníka, eh, uvězňování novinářů. Proč otázka Kypru se zanedbává? slyším, že na dohodě se pracuje, ale o tom bychom tedy měli vědět více. Dále liberalizace víz, jenom bych chtěla citovat tweet, která, který mi právě přišel a kde tady je vlastně uvedeno, že Rusko vlastně využívá ty uprchlíky jako články k získání liberalizace. Je to velice eh, chytré, když to EU postupuje velice hloupě. A ehm, nejen, že eh, tady eh, vlastně jsou eh, otázka těch peněz, těch miliard, odkud se získají a hm, také otázka, kam půjdou, protože hm, hm, nepůjde to třeba na turecké nemocnice, které léčí raněné z sekty Al-Nusr a z islámského státu nebo se to využije na další pašování ropy, kterou produkuje islámský stát a která se dostává do tureckého přístavu s tichým souhlasem Turecka. Nepůjdou snad tyto peníze na to, aby Turecko dále mohlo bombardovat Kurdy? Proč se tyto peníze radši nepoužijí na školy v Iráku nebo na školy v Libanonu? Proč se ty peníze neporač, nepoužijí eh, raději pro znovu vybudování Sinji po té, co toto město znovu říkali eh, kurdové a tím by se navíc vlastně eh, přerušila ta zásobovací eh, linie islamského státu? Paní Berero? Tack så mycket, herr ordförande. Jag, vill, jag är inne på lite grann... Děkuji. Já bych chtěla také položit několik otázek v podstatě, co se zejména bych se chtěla zeptat, proč vlastně lidé opouštějí ty země. To je vlastně rozhodující část těch dohod vlastně podívat, zaměřit se na tu příčinu, eh, proč lidé odcházejí z těch území vlastně, eh, tedy zaměřit se na můj proti islámskému státu. Nyní hovoříme o Turecku, ale je potřeba také podpořit eh, Kurdy naopak. A zde si kladu také otázku, zda vlastně o tom se vůbec jednalo v jednání v této souvislosti. Děkuji. Next is Mr. Kirkos, please. Nyní pan Kirk. Kops. Děkuji, pane předsedo. Je velice někdy obtížné žít se sousedem, jako je Turecko, zvláště když letadla eh, vlastně tam eh, přelétají eh, nad naším ostrovem jejich letadla na, každý týden, ale my si myslíme, že je třeba spolupracovat s Tureckem v oblasti uprchlíků, že to nám může pomoci. Takže i když jsme velice kritičtí vůči Turecku e, v některých případech, tak si myslíme, že touto cestou bychom měli jít. Ovšem, od tohoto postoje až k tomu, že by se otevřely další kapitoly, to je přece jenom něco jiného. A podle mého názoru nejhorší věc, co se stane, bude to, že zase lidé, kteří milují Evropu, kteří si myslí, že e, Turecko má své místo e, v Evropě, občané Turecka zase budou zrazeni, protože my neříkáme, že ty eh, eh, kapitoly vlastně dokončíme. Říkáme, že je otevřeme, budeme se držet kritérií a teď eh, vlastně víme, že oni nesplní ta kritéria, takže jim dáváme jakousi falešnou naději. Nevím, co to je za politické hry. A moje otázka tedy je, pokud chcete skutečně diskutovat s Tureckem, tak diskutujme i o případech, že kdybychom vlastně uplatnili námořní právo, tak vlastně jsme ve válečné situaci. A pak teprve přemýšlíme o tom, zda je Turecko pře- připraveno na otevření některých kapitol. Uh, druhá věc, abych doplnil to, co říkala Katy Perry. 100 37 tisíc žádostí o návrat nebo přesídlení bylo zasláno řeckou vládou do Turecka. Víte, kolik běženců při, přijali? 3833 ze 137 tisíc. Myslíte si, že toto v nás může vzbuzovat naděje v tu dohodu, kterou teď eh, komise dojednává a o které nás informovala. Děkuji. Děkuji vám. Kolegové, ještě eh, dva řečníci, aby pan Rute mohl odpovědět. Takže poslední dva. Nejprve pan López Aguilar, prosím. Děkuji, pane předsedo, pane Rute. Myslím, že eh, vy eh, i eh, tady můžete cítit tu náladu, ten pocit, jaký z toho máme. A myslím, že není tady třeba propadat nějakému uspokojení. Je třeba říct, že my většinou jsme spíše překvapeni nebo máme takové smíšené reakce k tomu, že komise jaksi uspěchaně se pouští do těchto jednání s Tureckem bez ohledu na politickou situaci v Turecku samotném. A já bych tedy rád dostal konkrétní odpověď ohledně toho, eh, jak to je s tou současnou situací. Za prvé, odkud ty peníze jsou, těch, ty 3 miliardy eur, které se mají dát Turecku. A dále, jak se zajistí, že cíl těchto finančních prostředků bude skutečně naplněn, že ty peníze skutečně se použijí na péči o uprchlíky ze Sýrie. Jak se to bude sledovat? Vzhledem k tomu, že Turecko je globálním aktérem eh, a má samozřejmě svou uh, suverenitu, jak ostatně už ukázalo nedávno. A nyní uh, jako poslední paní Wimberg. Tak, ordförande. Ok, tak. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych už po tom, co všem zaznělo, skutečně řekla, že bych chtěla položit otázku, kam vůbec směřujeme. 3 miliardy euro, o tom slyšíme stále a stále. Uh, a zatím tedy 500, od 500 milionů, teď se hovoří o dvou letech, pokud jsem to, tomu dobře rozuměla, to znamená, že budeme nutit členské státy, aby toto zaplatili, anebo zvýšíme příspěvky toho klubu Evropské unie, jak vlastně toho dosáhneme, jakým nebo tam bude vlastně sdílení těch kvót, budeme nutit členské státy pod sankcemi, nebo nechápu úplně dobře, jak budete postupovat. Vidíme, že Britové vlastně otevírají oči a cháp, nyní chápeme, že mají pravdu, když chtějí hlasovat o tom, že opustí klub. Prosím, máte čas na odpověď, máte obrovské množství těch dotazů, ale prosím, abyste se pokusil odpovědět na co největší počet z nich. Ano, já se pokusím to schrnout tak, aby, aniž bych tady reagoval na konkrétné, konkrétní jednotlivé dotazy. Pokud něco vynechám, prosím, připome- připomeňte mi to. Nebo mi eh, potom řekněte, že jsem neodpověděl na vaši otázku. Nejdříve ze všeho je tady otázka peněz. Na stole je návrh, že bychom využili 500 milionů eur z evropských fondů a očekáváme, že členské státy potom doplní další 2,5 miliardy, abychom tedy získali celkovou částku 3 miliard. Závěry ze včerejšího jednání spočívají v tom, že tady Evropská unie se zavázala získat částku 3 miliardy, ale neříká se, z jakých zdrojů ty peníze půjdou. Takže skutečně nám ještě zbývá diskuze o tomto tématu. Nicméně tady všechny hlavy států a předsedové vlád se zavázaly k tomu, že se někde najdou 3 miliardy eur. A komise tady také říkala, že můžeme z evropských fondů eh, dát k dispozici zhruba půl miliardy eur. A další otázka, ta také souvisí s těmi penězi. Ano, skutečně ty peníze jsou specificky vyčleněny, vyčleněny tak, aby prospěly uprchlíkům. Pravděpodobně eh, ty eh, peníze půjdou prostřednictvím svěřeneckého fondu, který máme a který nám také umožní zaměřit tyto prostředky právě na, eh, také na uprchlíky ze Sýrie, které, eh, kteří jsou v jiných zemích. A skutečně tady beru na vědomí to, co jste říkali eh, ohledně Libanonu a Jordánska, protože souhlasím s vámi v tom, že o tom je také třeba hovořit. Samozřejmě jsme o tom nejednali včera s Tureckem, ale jsme si velice dobře vědomi té situace v těchto zemích. Dále je tady celková otázka a využití těch prostředků a jejich mobilizace vůbec. A je to podobné jako u toho Afrického svěřeneckého fondu. Budou existovat konkrétní projekty, na které se budeme muset eh, podívat, budeme muset posoudit nějaká porota, protože to není, že bychom prostě dali k dispozici eh, sumu 3 miliardy. Musí to být konkrétní projekty, vzdělávací, projekty na budování Eh, nějakých zařízení, nejde jenom o ty tábory, ale skutečně i o lidi, kteří bydlí přímo v tureckých městech, takže skutečně tam bude velice, eh, budeme velice pozorně sledovat, kam ty prostředky jdou. Jako generální ředitel eh, pro generální ředitelství Home bych vlastně neměl toto říkat, protože to je spíše kompetence jiných kolegů, ale budu se snažit vám poskytnout co nejvíce informací mám k dispozici protože si tedy vzájemně máme, eh, máme vztah založený na důvěře. Pokud jde o eh, otevírání kapitol, opět, toto je otázka, která spíš, kterou by spíše měl zodpovědět pan komisař eh, Hahn a generální ředitelství NIE a tak dále, ale vzhledem k tomu, že, jsem se, že se účastním těch přístupových jednání, s oběma zeměmi, tak zcela souhlasím s tím, co říkala paní Perry v tom smyslu, že musíme využít otvírání kapitol k tomu, abychom hovořili o nedostatcích, které jsou v, ze, v kandidátských zemích. Konkrétně tady, tady hovoříme o Turecku. Takže pokud využíváme kapitoly 23 a 24, tak je chceme využít právě k tomu, abychom nastavili zrcadlo Turecko, abychom jim řekli, toto vám nefunguje, toto je špatně, máte tam neuspokojivou situaci, pokud jde o lidská práva, justici a tak dále, protože tímto způsobem jsme právě vždycky využívali vyjednávání a otevírání nějakých kapitol. To až při uzavírání kapitol říkáme, že jsme spokojeni s těmi podmínkami, které panují v nějaké kandidátské zemi. To je důležité. Já vím, že se atmosféra trošku změnila za posledních několik let v tomto smyslu, ale toto byl vždycky náš celkový přístup a myslím si, že by bylo dobré se k tomu, tohoto přístupu přidržet. Myslím si, že vlastně už jeden eh, z tazatelů vlastně zodpověděl otázku někoho jiného. Plánujeme otevřít kapitolu 17, ano, skutečně k tomu dojde, tuším, 14. či 15. prosince, protože to proběhne eh, mezi vládní konference. Vracení, readmise. Je jasné, že je tady dohoda o readmisích mezi Řeckem a Tureckem, dále máme readmisní ustanovení mezi Tureckém a bulharském, dále také mezi Tureckém a Rumunském. Některé z těch ustanovení fungují a některé ne. Mohu vám říci, že toto je jedno z hlavních, nejzásadnějších témat, o kterých jsem také hovořil v prvním readmisním výboru, který už proběhl a my ještě vám budeme podávat zprávu o e, průběhu. Já jsem nedávno odsouhlasil eh, zápis z této schůze a v lednu plánujeme další zasedání tohoto výboru. A právě tam budeme hovořit o těchto tématech. Nebudu zacházet do, do podrobností v tuto chvíli, ale je jasné, že máme zájem na tom, abychom zajistili, že readmisní dohoda mezi EU a Tureckem se v, tu, ta, v tuto chvíli se týká pouze tureckých občanů, tureckých státních příslušníků. Ale v našem zájmu je, aby se začala rychle týkat také e, státních příslušníků třetích zemí. A to je součástí diskuse také o akčním plánu a o urychlení uh, uvolnění uh, vízového styku. Řekněme si naprosto jasně eh, něco k těm readmisím a vy to víte lépe než já. Tam nejde o tom, že bychom vraceli lidi, kteří požádali o azyl. Tam jde o osoby, které nemají právo pobytu, které už nemají právo pobývat u nás, protože bylo ukončeno řízení o poskytnutí azylu a výsledek byl negativní. A to se musí týkat ne všech členských států, nikoli jenom Řecka. O to tady jde eh, v té dohodě, readmisní dohodě mezi eh, Tureckem a EU a liberalizace vízová se také týká toho, abychom se podívali na to, zda je možné eh, implementovat to ustanovení o, tři, o při, státních příslušnících třetích zemí v tomto rámci. A ta, e, ten cestovní plán pro liberalizaci víz je taková, nebo respektive ta readmisní dohoda je takovou nezbytnou podmínkou, kterou je nutné splnit, abychom mohli dále jednat o liberalizaci. Protože to je, je naprosto nezbytné, aby fungovala re, readmise, aby bylo tedy možné uvolnit víza. Tur- Turecko tady musí nejdříve implementovat ustanovení o státních příslušnicích třetích zemích a teprve poté budeme moci pokročit k tomu návrhu o vízové liberalizaci. A budeme v tu chvíli už potřebovat nějaké zkušenosti z implementace eh, té readmisní dohody. Časový rozvrh je velice napjatý, pokud jde o liberalizace, eh, tak tam jsme se nevzdali těch 72 nedostatků, pane Depré, které jsme eh, uvedli v poslední zprávě. Naprosto jasně říkáme, že je třeba eh, se s nimi vypořádat. A pokud jde o provádění konkrétní implementaci, tak jednáme s tureckou stranou o tom, co konkrétně se bude dělat a kolik času je na to potřeba. A jak víte, jsou to velice komplikované, například ochrana údajů a tak dále. Také víte, a to je součástí společného akčního plánu, Eh, že, jde také, že se jedná také o posílené policejní spolupráci, eh, pokud jde o boj proti převaděčství, proti pašerákům lidí. Dále ještě se budeme muset zabývat eh, rámcem pro ochranu údajů, to je také velice obtížná oblast, takže uvidíme, jak to půjde. Nicméně je zcela jasné, že je třeba něco podniknout. Já se teď tady procházím všechny své poznámky z vašich otázek. Pokud jde o e, znovu usídlování, na to se ptala paní Keller. Já čtu noviny stejně jako vy. A potřebuji k tomu ještě více informací, k tomu, co se tam děje. V tuto chvíli se mohu pouze spoléhat na to formulaci v těch závěrech, které jsme včera přijeli, a tam se hovoří o vnitrostátních a také existujícím eh, režimu pro přesídlování nebo znovu usazování v rámci EU. Budeme se muset ještě zabývat tím, jaký bude ten rámec. Proto my už jsme oznámili, že tedy představili jsme právní návrh pro permanentní režim pro přesídlování nebo znovu eh, usazování. Uvidíme ještě, jak se to dále vyvine, ale eh, skutečně potřebujeme ve střednědovém hledisku na to napřít maximální úsilí. Pokud jde o 22 tisíc, tak tam ještě rád vám poskytnu podrobnější informace o tom, jaká je situace. Skutečně v tuto chvíli to víceméně probíhá na vnitrostátní Eh, úrovni, samozřejmě prostřednictvím eh, UNHCR ve většině případů. A pokud si správně pamatuji, tak za rok 2015 tam máme závazek zhruba na 4 tisíce míst, o kterých víme, ale nejsem si jist, zda máme dostatečné informace. Já jsem tady požádal EASu, aby se tím zabývala aby se podívala na to, jaké jsou závazky a potom jaká je skutečná situace, pokud jde o to navracení na úrovni členských států. Zazněla zde celá řada obecnějších témat, například situace v oblasti lidských práv, a dalšího vyjednávání s Tureckem. Já vím, že celá řada těchto témat zazněla i během včerejší rozpravy, nicméně to nejsou veřejně eh, přístupné informace, nechci tady zacházet do podrobností, je ale zcela jasné, že eh, velice dobře eh, jsme si vědomi situace v oblasti dodržování lidských práv. A tady bych jenom připomněl ještě jednou ten cestovní plán pro liberalizaci vízového režimu. Tam je celá řada důležitých měřítek, tomto cestovním plánu, které, která také umožní zlepšit situaci v oblasti dodržování lidských práv v Turecku. A pro pana Timmermanse, a také pro pana Avramopulose a také pro nás eh, v našem generálním ředitelství je velice důležité to, že jsme tam ponechali, jasně ponechali ten závazek, že je třeba splnit ta měřítka v cestovním plánu pro liberalizaci a to také tedy um, umožní vylepšit situaci v oblasti dodržování lidských práv v terénu. Jsem si jistý, že se sem ještě budu muset co nejdříve vrátit a pohovořit s vámi o tématu bezpečné země původu. Pokud vím, tak o tomto se včera nejednalo. Ale je jasné, že budeme muset ještě podrobněji o tom jednat a já se, paní Guillaume, těším na tuto diskusi, pokud jde o bezpečnou zemi původu. Ano, jsou některé členské státy, které přemýšlejí o článku 38 a 39. Je to směrnice o postupu pro udělování azylu, tam se hovoří o bezpečných třetích zemích, ale zatím jsme nepřemýšleli o tom, že bychom využili toto ustanovení. Takže na stole v tuto chvíli, nebo před námi v tuto chvíli je, že eh, diskutujeme o seznamu bezpečných zemí původu. A to se týká obecně osob, s, kteří jsou státními příslušníky, které jsou státními příslušníky třetích zemí, včetně tady Turecka. A tady skutečně budeme projednávat případ pod, pod případu, ale podrobněji o tom zcela jistě budeme hovořit při nějaké další příležitosti. Nejsem si jist, zda jsem zodpověděl všechny dotazy, nicméně pokusil jsem se projít většinu těch prvků, které jste zmínili. Omlouvám se že jsem neodpovídal jednotlivě na ty dotazy, ale kdybych to byl udělal, pravděpodobně by, by, mě to, by mi to zabralo tak dvě hodiny. A doufám, že alespoň na některé prvky vašich dotazů jsem odpověděl. Ještě poslední věc, pane Depre. 8 miliard je dolarů. To je suma v dolarech. Takže se tam hovoří o 8 miliardách dolarů a my hovoříme o částce v eurech to je pravděpodobně jeden z důvodů, proč jsou v těch číslech rozdíly. Možná je to ještě nějaká další věc, ale já se na to rád ještě s vámi podívám. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pane eh, Rite, děkuji vám za eh, vaše odpovědi, také děkuji všem kolegyním a kolegům za eh, otázky. Vím, že se ještě mezi nás eh, vrátíte, abychom dále hovořili o této nesmírně důležité otázce. Skutečně jsme si tuto rozpravu eh, velice dobře načasovali. Ještě jednou děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak vidíte, máme trochu časové, časový sklus, ale máme ještě na pořadu jednání další body. Možná se nám ne, možná některé vynecháme, takže se nám to Eh, vyrovná. V 18.10 každopádně budeme hlasovat. Takže každopádně v 18.10 budeme hlasovat, takže prosím připravte si své hlasovací karty. Vše bude probíhat elektronicky. Další bod na pořadu jednání je bod číslo 5. To je eh, vysoká společná úroveň bezpečnosti sítí a informací v celé Unii. Opět zde hovoříme o současném toho třístranných jednání a dávám slovo rovnou panu zpravodaji Janu Albrechtovi. Ano, děkuji mnohokrát. Poprosil bych o pozornost pro tuto aktualizaci informací o vývoji třístranných jednání o této směrnice, směrnici. Eh, příslušným výborem k tomuto tématu je výbor IMCO a zpravodaj je pan Šváb z EPP. Tato třístranná jednání probíhají už poměrně dlouho Někdy je trošku problém eh, se dohodnout, protože rada nevždy eh, nám poskytne skutečnou nějakou pozici, takže někdy je pro nás problematické dokončit to vyjednávání, ačkoliv Evropský parlament se vždy snažil na to tlačit, protože je to velice důležitá směrnice, která byla navržena už před několika lety, týká se citlivě, citlivé infra, infrastruktury a výpočetních technologií. V tuto chvíli jsme na tom tak, že doufáme, že se nám podaří to téma brzy uzavřít. Pan zpravodaj Šváb chce eh, to jednání dokončit už příští týden 7. prosince. Nicméně, ačkoliv všichni my za parlament jsme ochotni to vyjednávání uzavřít, tak jak jsem říkal, na straně rady je to stále problematické a někdy eh, se nám daří dosahovat pouze velice malých krůčků. Potřebujeme minimálně ještě jeden trialog, uvidíme, jestli to bude stačit, my se pokusíme o dosažení dohody. A zatím jsme se dohodli na tom, že pokud jde o působnost směrnice, zahrneme do ní nově i digitální služby, tady poskytovatele digitálních služeb, to znamená poskytovatele internetových služeb, eh, Samozřejmě víme, že existuje celá řada, řada typů citlivé infrastruktury, kterou je třeba se zabývat. Otázka je, jak nadefinovat eh, působnost, protože samozřejmě nové technologie tady mohou hrát eh, velice důležitou roli, nicméně tam chceme tyto technologie a poskytovatele služeb v oblasti citlivé infrastruktury dobře nadefinovat. Eh, Rada je v tomto smyslu, pokud jde o definici působnosti, vždycky přísnější, také je přísnější, pokud jde o seznam oblastí, které tam chceme zahrnout, ale myslím si, že nakonec se nám snad podaří najít, uh, najít schodu. Pokud jde o oblasti zájmu výboru LIBE, tak tam jsme se soustředili na ustanovení v oblasti ochraně, ochrany údajů. Podařilo se nám tam zapracovat eh, dispozice víceméně už odsouhlasené s radou, není to ještě úplně definitivní, ale je poměrně jasné, že tam tady už máme odkaz na stávající ochranu osobních údajů, to se týká také zpracování osobních údajů v této oblasti a to také Eh, zahrnuje oznámení o porušení, že by tedy vždycky eh, mělo být oznámeno ochran, eh, úřadům pro ochranu osobních údajů, když dojde k nějakému takovému narušení. A doufám, že vám budu moci co nejdříve poskytnout další informace o dokončení. Šestý trialog, děkuji, Jane, říká pan předseda. Další trialog proběhne 7. prosince. Já jsem vás trošku popoháněl, protože Tady máme ještě inf- další informace o trialogu a tom informačním balíčku. E, to se týká také vás a paní Loristin. Je to balíček o ochraně údajů. A vezmu opět jako prvního vás, Jane, a potom paní kolegyni Mariu Lauristin. Děkuji, Klode, e, mnohokrát. Já se pokusím být naprosto stručný, ačkoliv víme, že Tady vlastně nejde o třístrané jednání, ale o velký problém, protože je to rozsáhlý dokument, je to nařízení o ochraně údajů, který nás zaměstnává už asi čtyři roky, protože nejdříve jsme eh, eh, začali už v roce 2011 usnesením ke sdělení komise Komise od ledna 2012, když jsme přijeli eh, tady loni na jaře eh, text v prvním čtení, tak teď vlastně probíhají třístraná jednání. Já už jsem vám jednou poskytovala aktuální informace společně s paní Lauristin. Bylo to hned po letních prázdninách. A nyní proběhla další kola vyjednávání, v podstatě jsme prošli všechny kapitoly. Jediná věc, o které jsme ještě nehovořili ani poprvé, jsou závěrečná ustanovení a ustanovení o aktech přenesené pravomoci a prováděcích aktech, takže to už jsou ty mm, velice spíše formální záležitosti až na konci. A ty ostatní záležitosti jsme projednali eh, nejenom jednou, ale dvakrát. V tuto chvíli tady Máme seznam ještě nedořešených otázek, ale ten už je poměrně omezený. Stále ještě uh, diskutujeme o oblasti výzkumu a ochraně údajů v oblasti výzkumu. Eh, hlavní uh, míst, sporná místa jsou stále příležitosti a zpracování, ochrany, eh, zpracování osobních údajů v této oblasti. Zda tady budou nějaké odlišnosti, ale myslím si, že tam nejsou, nemáme v podstatě nějaké věcné spory. Chceme umožnit zpracování v této oblasti, ale pokud jde o citlivá eh, data, tak tam potřebujeme ještě další záruky, která jsme, které jsme původně měli v článku 81, teď už to je tady v článku o citlivých datech. Tam stále ještě jednáme, stále ještě také jednáme o tom, do jakého rozsahu um, je, bude možné udělit souhlas se zpracováním osobních údajů a to se netýká jenom výslovného souhlasu nebo toho, co je výslovný souhlas a jak často bude potřeba, ale také uh, se jedná o tom, uh, jakým způsobem bude eh, prováděn informovaný souhlas. Například, když navážu eh, nějakou, poskytování nějaké služby na souhlas nejenom s tím, co je potřeba, ale ještě s nějakými dodatečnými podmínkami, tak jestli je to zákonné či ne. Dále je celá řada eh, zpracovávacích aktivit, které probíhají je třeba mít nastavené rovné podmínky nejenom eh, z hlediska jednotné, jednotného použití na evropském trhu, ale také je třeba zachovat nebo vzít v potaz to, že jednotlivé firmy ve, na stejném digitálním trhu si konkurují. Ten digitální trh my právě chceme vytvořit. V neposlední řadě jsme se stále neschodli, pokud jde o Eh, povinnosti v oblasti kontrolorů a zpracovatelů osobních dát, například pokud jde o tady Evropského, úřad Evropského ochránce eh, osobních údajů. My stále ještě trváme na tom, že minimálně některé z těchto firm budou muset takovou to pozici vytvořit. Takto je to povinné v některých členských státech už dnes a my máme pocit, že toto by napomohlo i pokud jde o harmonizaci, že tedy pokud by existoval jeden standard, na celém trhu. Také dále jednáme o těch oznámeních o porušeních. V tuto chvíli máme tady směrnici NIS. Budeme mít tady oznámení i v souvislosti s ochranou údajů, ale pořád je tady otázka, zda to bude povinné oznamovat v každém případě, anebo jestli tam bude nějaké hodnocení rizik například. Dále je tady ten model založený na sankcích, to je jedno z klíčových otázek této směrnice, protože my chceme mít harmonizované eh, prosazování tohoto hm, pracovního eh, právního předpisu. A to ve všech 28 členských státech EU, pokud jde o pravidla eh, pro ochranu osobních údajů. Takže tady musí být jednotné uplatňování, jednotlivé orgány musí spolupracovat ale stále tu máme ještě různé hranice, 2% či 5%. A takže o, o této hranici stále ještě jednáme, ale musím říci, že pokud téměř ve všech ostatních bodech jsme se velice přiblížili dohodě, Doufáme, že se nám tady podaří v nejbližších kolech eh, třístranných jednání v Bruselu a ve Štrasburku se nám podaří to ehm, dokončit. Eh, moje kolegyně paní Lauristen vám poskytne ještě další eh, údaje já doufám, že se nám podaří dosáhnout na obou stranách tady to balíčku pro ochranu údajů dosáhnout do konce tohoto roku. A jenom abych to připomenul, tak toto je politickým cílem nejenom parlamentu, ale také komise a jejího předsedy. Je to priorita číslo jedna jeho pracovního programu to je právě dokončení tohoto balíčku do konce roku 2015. A v neposlední řadě je to také priorita Rady a Evropské rady. Hlavy států už dvakrát eh, zdůraznili, že rok 2015 by měl být rokem ukončení těchto vyjednávání. Takže skutečně se musíme eh, zaměřit na to, abychom to zvládli a aby tady poté mohlo eh, dojít k formálnímu přijetí někde na začátku příštího roku. Aby tady po dvouleté prováděcí fázi mohl, mohl skutečně existovat eh, právní, jednotný právní předpis pro ochranu eh, údajů, aby mohl být platný od roku 2017, řekněme. Samozřejmě to komplikované, protože v roce, od roku 2010 začaly probíhat konzultace Evropské komise, ale pokusím, doufám tedy, že se nám to podaří dosáhnout a že ten standard, kterého dosáhneme, nesníží tu eh, ochranu údajů v porovnání se směrnicí z roku 95 a naopak, že bude přesnější, že nám poskytne větší právní jistotu a že dosáhne kompromisu mezi vyjednávacím mandátem Rady a Evropského parlamentu. Mnohokrát děkuji. Eh, rád odpovím na dotazy, ale bohužel mám pocit, že na ně asi nebudeme mít eh, čas v tuto chvíli. Ano, pokud jde o program, tak máme v tuto chvíli čas do 18.10. Pan Kirkhope tu dnes skutečně nemůže eh, se dostavit, protože má problémy s dopravou, takže máte ještě 20 minut. Mario, prosím. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji také Janovi, protože mi zkrátil moji prezentaci vlastně. Mohu vás ujistit, že oba eh, pracujeme eh, nebo upíráme své úsilí stejným směrem. Chceme zajistit, aby došlo ke konečné dohodě do konce tohoto roku. Také nám zbývají ještě dvě kola třístranných vyjednávání. Už jsme se dohodli u kapitoly 1, tedy působnost, to ještě není dokončené, ale dále 3, 4, 5, 8, 9 a 10 a v pondělí proběhne další trialog a tam budeme hovořit o kapitolách 2, 6, 7 a 8a. A to znamená, že ve Štrasburku nám zbyde ta poslední, kdy se budeme muset dohodnout, budeme muset dojednat ty otevřené otázky. Tam už jsme zmínili, že mezi ně patří ta působnost, to budeme eh, brát dohromady s nařízením abychom se společně zaměřili, zaměřili na to, jak vyhovět přáním a také poptávce. Protože po pařížských útocích je skutečně veliká poptávka potom, aby se eh, ochrana údajů vztáhla také na oblast veřejné bezpečnosti, ale samozřejmě také členské státy si chtějí oblast bezpečnosti nechat eh, ve své působnosti, takže to nám stěžuje tu definici. kde zároveň tedy chceme, aby to bylo v souladu s právem EU, ale aby to zároveň vyhovovalo také potřebám členských států. A na tom v tuto chvíli pracujeme. Dále, o jakých otázkách se stále jedná? Pokud jde o Europol, tak tady je pořád problematická otázka přenosu dat do třetích zemí. Členské státy chtějí, aby v některých zvláštních případech to bylo zpracováváno třetími subjekty, ale je velice obtížné. Eh, tato, tato rozprava je velice obtížná, protože zatím se nám nepodařilo najít nějaké řešení. V principu eh, nám totiž tento typ řešení příliš nevyhovuje, ale snažíme se to ještě zúžit a najít nějaké řešení. Dále jedna z nejproblematičtějších oblastí je to, že orgány činné v trestním řízení zatím neměly žádný harmonizovaný nástroj, protože v 28 členských státech máme různé tradice, různé, různé uspořádání orgánů, různé, různé zvyklosti, pokud jde o eh, vyšetřování. A je tady také celá řada eh, obav a předsudků ze strany eh, odborníků z praxe, kteří se obávají, že tady děláme něco, co bude mít negativní dopad na jejich práci. Já jsem tady nebyla v předchozím eh, funkčním období, ale vím, že eh, zákonodáci eh, schytali velkou část kritiky právě z důvodu těchto obav. Takže my v tuto chvíli spolupracujeme s radou, abychom se vytvořili společné, společnou definici, abychom společně tady zajistili, že tato směrnice napomůže lepší výměně údajů, které je naprosto nezbytná, ale zároveň, že tady ochráníme základní práva všech jednotlivců. A že zároveň policie, všichni odborníci, instituce a orgány činné v trestním řízení budou mít v členských státech dost prostoru pro to, aby eh, jak si mohli využívat dále své zvyklosti, mohli se držet svých zavedených postupů při vyšetřování a tak dále, aniž by museli mít obavy z toho, že eh, jim do toho nějakým způsobem budeme nevhodně zasahovat. A tady je důležité si říci, jaká je vlastně úloha eh, toho systému pro ochranu údajů, jaký je jejich vztah s eh, těmi orgány Eh, činem, činným v trestním řízení. V tuto chvíli se tady v rámci trialogu nám daří zbližovat ta jednotlivá hlediska. Vidíme, že skutečně v tomto smyslu ehm, je naše spolupráce s radou velice produktivní a já bych tady chtěla poděkovat velice rádě, protože skutečně eh, odvádí velký kus práce, prezentuje výsledky naší diskuze členským státům a na začátku předchozího trialogu zcela jasně řekli, že nyní všech 28 členských států se velice zajímá o toto téma a že je v jejich zájmu, aby se vyjednávání o této směrnici dokončilo tak, aby mohla usnadnit eh, spolupráci, jejich zájemnou spolupráci. A já to říkám konkrétně proto, že vím, že v médiích a jinde se objevily informace o tom, že eh, to vyjednává, že to tak není, ale z rady jsme skutečně získali potvrzení toho, že členské státy chtějí takové řešení. No i doufáme, že se nám podaří dosáhnout toho společného, eh, společně vzájemně vyhovujícího řešení, že se nám ho podaří dosáhnout na nadcházejících trialozích. A já jsem si skutečně jistá, že konečný text poskytne nezbytnou rovnováhu mezi eh, zabezpečením a dodržováním práv Eh, občanů a také ale napomůže na druhou stranu policii a všem nezbytným orgánům vykonávat jejich jako velice složitou práci řádným způsobem. Doufejme tedy, že se nám podaří to celé do, dokončit do konce to, toho roku. To souvisí také s prací, kterou odvádíme v oblasti PNR a Europolu. A doufáme, že tady skutečně vznikne systém, který bude funkční a který nám poskytne lepší záruky základních práv našich občanů. Děkuji. Thank you, Mario. Thank you both for very... Děkuji, Mariu. Děkuji vám oběma za stručnou, ale přesto podrobnou um, zprávu. Máme tady jednoho stínového zpravodaje a to je pan Vos pro obě záležitosti. Prosím. Vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl možná velmi stručně se vyjádřit ke směrnici, k tomu, co vlastně jsme před jedním a půl rokem nebo před dvěma roky rozhodli. Je to poněkud vylepšený text. Jsem rád, že se tomu tak stalo a byl bych si přál, aby v mezičase, zejména po útocích v Paříži, aby vlastně jsme si byli vyhradili čas k tomu, abychom přeskoumali, zda ten instrument, který tím poskytujeme, také má právní základ pro takovéto extrémní případy nebo takovéto naléhavé situace. A protože z mého, z mého hlediska to bychom si měli ještě doplnit nebo přát, co se týká té směrnice. Pokud jde o nařízení, přestože zde máme určité časové plány, tak bychom měli vlastně sladit odpovídajícím způsobem také ty obsahy. Také před rokem a půl, dvěma roky jsme možná tomu nevěnovali tolik času, kolik bychom byli možná mohli. Takže pro mě je ten dokument eh, nebo ta trošku situace, kdy jsme propásli šanci. Nedosáhli jsme vlastně stoprocentní plné harmonizace, protože tam máme te klauzuly 68 až 86 vlastně, tam, kde vlastně jsme zavedli určité nové obchodní modely v oblasti dát tam ještě vlastně odpovídajícím způsobem bychom to měli uspůsobit. K tomu bychom potřebovali ještě určitý pozitivnější přístup k těm harmonizovaným eh, údajům, nezávisle na těch jiných otázkách, které vlastně také vyvstaly v mezičase. To znamená, do jaké míry se týká toho zpracování dat. Ne, nehovořím ani tak o té přenositelnosti dat, jako o těch systémech eh, pracovatelů potřebovali bychom určité stimuly, určité podněty, abychom jednali v této oblasti. Možná bychom se měli zabývat nebo zavést ještě silnější ochranu eh, údajů, protože to riziko si myslím, že je zde pojednáno pouze v relativně malé míře. Také co se týká byrokracie a administrativní zátěže, zde bychom se měli snažit o odbourávání. Odbourávání to je článek 76 a 77, kterými bychom se měli ještě zabývat, tak jak je to teď uvedeno v tom textu, to znamená automatizovaná rozhodnutí, to by se také ještě mělo vylepšit podle mého názoru. A mé hodnocení by bylo tak, eh, aby vlastně bychom evropské hospodářství nepřivedli do situace, kdy by vlastně Podobně by se to také týkalo jako i těch velkých podniků z třetích zemí, aby nedocházelo k určitým rozporům, čili tam, kde je to možné, tak bych očekával, že tato veřejnost vlastně, že v těch posledních trojstraných eh, jednáních by se mělo ještě toto zohlednit, o to bych chtěl požádat. V oblasti internetu tam samozřejmě existuje určitý konsolidovaný text naš rady k tomu základnímu nařízení zde bych vás možná požádal ještě, abyste se také tímto podrobněji zabývali. Děkuji. Já, ale... Ano, ale je zde otázka, proč už jsme to takto nedostali tady. Proč to tom textu, který je předložen, už takto není. We have a moment, um... Tak pokud by předsednictví a komise mohli hovořit pouze eh, ve dvou minutkách, Možná za předsednictví pan Berek ve dvou minutách, pokud to zvládnete. Není problém, pane předsedo. Děkuji. Já. Děkuji, pane předsedo. Já tedy bych se chtěl tak ještě vrátit k tomu stavu trojstraného jednání a chtěl bych pouze potvrdit za radu z našeho hlediska. Také se domnívám, že ta jednání postupují dobře i u těch obou nástrojů, co se týká celého toho balíčku a opravdu bych chtěl poděkovat zpravodajům, stínovým zpravodajům a celým týmům za jejich vynikající práci, kterou odvedli do této chvíle. Myslím si, že nyní se dostáváme do té rozhodující fáze našich jednání. V těch dvou, třech následujících týdnech si myslím, že to budou zásadní, klíčové týdny. Rada, předsednictví tedy a všechny členské státy eh, skutečně jim velmi leží na srdci ten cíl, aby se dotáhla do konce letošního roku eh, tedy aby se skutečně dokončila ta reforma. Máme jasné signály na nejvyšší úrovni Rady, Evropské rady, která nám uvádí, že také do konce roku tedy by chtěla dokončit toto jednání o nařízení. A co se týká směrnice, tak si myslím, i ministři to zdůraznili na mimořádném zasedání Rady spravedlnosti a vnitra v listopadu, že tyto poslední týdny dokázali jednu věc a to nutnost výměny informací mezi policejními složkami a mezi justičními orgány. A domnívám se, že abychom toto docílili, tak potřebujeme harmonizovaný rámec ochrany údajů, který je potřeba zavést co nejrychleji. Takže my jsme zcela zavázáni a angažovaní, abychom v co nejkratší lhůtě tento cíl splnili. Uh, Děkuji. Takže už nám nezbývá moc času do hlasování a ještě další kolegové poslanci se přihlásili o slovo, takže tím ukončím řečnický slam. Paní Intral, paní Loristen ještě jednou. Já jsem se snažil nějak komisi přeskočit, protože ne, nevím, jestli máme dost času. Hlasování je v 18.10. Tak komise, chcete něco rychle v jedné minutě? Omlouvám se, že vás takhle musím tlačit. 30 minut, ne, pan předseda říká 30 vteřin, ne 30 minut. Tak, eh, předsednictví rady mi ušetřilo práce, já to mohu zopakovat a také bych ještě doplnila, že reforma ochrany údajů je prioritou, jedna z hlavních priorit předsedy Junckera a celého kolegia. Podporujeme dokončení balíčku co možná nejrychleji, tedy to platí jak pro nařízení, tak pro směrnici. Oba texty jsou klíčové pro digitální jednotný trh a také pro organičné v trestním řízení je to důležité pro výměnu údajů a pro lepší ochranu. Děkuji. Ano, eh, to jsme my si mysleli, ale jsme rádi, že jste to řekla. Děkuji. Eh, takže teď eh, Sophie Intveld a pak ještě paní Lauristin a Jan. Jenom velice stručně. Chtěla bych podpořit to, co řekli zpravodajové. Také si myslím, že odvádíme velice dobrou práci a tak lucemburské předsednictví velice dobře pracuje na obou těchto textech, stejně tak i Evropská komise a doufám, že všechny tři eh, věci, to je ta směrnice o ochraně údajů, nařízení o ochraně údajů a otázka EUPNR, že se to podaří dokončit už jenom proto, že jsem tím trochu unavená po všech těch letech, ale také jsme se k tomu zavázali. Schválili jsme mandát ke všem třem textům a možná nebudeme spokojeni s výsledkem. Já jsem spokojená s částí mandátu, s jinou částí ne, ale taková je demokracie a proto nechápu, proč EPP opakovaně se snaží nějak měnit mandát, zdržovat to v průběhu jednání za zavřenými dveřmi. Já chci pracovat na základě mandátu, tak jak byl schválen na výboru Libe eh, a na plenárním zasedání a doufám, že se nám to podaří dokončit do konce roku. Děkuji. Děkuji, paní Lauristin. Velice stručně bych chtěla zareagovat na to, co říkal pan Foss, na tu jeho obavu, že potřebujeme ještě nějaké další kontroly, abychom eh, mohli eh, hodnotit nějaké potřeby. Musím vás ujistit, že všechny odchylky, výjimky týkající se případů souvisejících s terorismem jsou už zavedeny, už se projednaly a už se to uzavřelo, takže e, není to problém pro radu a myslím, že komise, rada i my všichni e, pracujeme s vědomím, že bychom chtěli tyto situace také upravit a vyřešit. Děkuji. Ještě Jane, chcete e, poslední slovo? Děkuji. Jenom bych chtěl připomenout, že toto je skutečně klíčová věc pro evropské hospodářství. Je to klíčová věc pro evropský digitální trh, aby to nařízení o ochraně údajů bylo schváleno co možná nejdříve. Potřebujeme právní jistotu, potřebujeme jednotné stejné podmínky, a to nejen pro podniky, ale také pro spotřebitele, kteří chtějí vědět, jaká práva mají na evropském trhu. A také potřebujeme posílit základní právo na ochranu údajů které v současné situaci je prováděno 28 různými právními řády a nemůžeme už čekat ani den, eh, je třeba toto schválit co možná nejdříve a neměli bychom tedy jen prodlužovat jednání, která už dosta, jsou dostatečně uzavřená pro to, abychom brzy dospěli k dohodě. Na základě našeho mandátu také chci připomenout, že mandát parlamentu k nařízení pro ochranu údajů bylo schváleno eh, na plenárce a 95% hlasujících bylo pro. Takže teď už bychom skutečně se měli toho držet v řeci obecného postupu rady úřadující předsednictví velice tvrdě pracuje spolu s námi, to musím uznat a uznávám i snahu všech ostatních členských států, abychom dospěli k dohodě. Samozřejmě tu jsou ještě některé otázky, které je třeba dojasnit, ale s ohledem na to všechno, co jsem zmiňoval, co zmiňovali i stínoví zpravodajové, kteří promluvili, musím říci, myslím, že jsme splnili svůj úkol, splnili jsme také to, že jsme tam zapracovali i nové inovace, nový vývoj v oblasti e, ochrany údajů a je to dnes součástí celého tohoto balíčku, který jsme sjednali. A také sem spadá i přístup založený na hodnocení rizik, který jsme prosazovali jménem parlamentu. E, Rada byla také pro a teď se tedy přibližujeme nebo vysvětlujeme si, co přesně by to znamenalo v detailech. Myslím si, že máme na stole text, který je e, solidní a přihlíží k požadavkům různých stran. E, ty požadavky zaznívaly poslední čtyři roky a myslím, že skutečně bychom si měli uvědomit, že ta jednání byla velice podrobná a obsáhla a teď, když předkládáme dohodu, eh, tak je to dohoda přijatelná a velice pravděpodobně ta konečná dohoda během zbývajících dvou trialogů bude dosažena. Děkuji. Děkuji, Jany. Já jsem řekl poslední slovo, ale uh, vím, že jste musela říct si, co bylo třeba. Takže kolegové, teď se dostáváme k hlasování. Chtěl bych tedy poděkovat zpravodajům i stínovým zpravodajům a jednotlivým uh, kolegům, kteří se na tom podíleli, děkuji i předsednictví a komisi. Další trialogy k nařízení 10. a 15. Procenta, prosince a další trialogy ke směrnici 7. a 17. prosince. A hlasování proběhne za pár vteřin. towards uh, towards the single market.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 colleagues, if you take your seat, we'll begin Vážení kolegové, prosím, posaďte se, zahájíme hlasování. Colleagues, it's an electronic vote. Bude to elektronické hlasování, takže se prosím posaďte. Zahájím hlasování. Nejprve směřování k aktu o jednotném digitálním trhu, navrhovatel Michal Bony. Chcete něco říci, Michale, ale velice stručně. Já bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům, expertům i poradcům a také asistentům. E, Začali jsme pracovat e, na návrhu stanoviska, měli jsme 120 pozměňovacích návrhů a teď máme 13 kompromisů a několik e, oddělených hlasování a doufám, že to tedy dobře vyjádří pohled Libe na digitální trh. Děkuji vám. Děkuji, takže pustíme se rovnou do hlasování. Kompromis 1, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Tak, teď končím hlasování. Odhlasovali všichni. Schváleno. Návrh 34, to je doplněk. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 3 zahajuje hlasování. Ne, tak ne. Pozměňovací návrh 51. 51 je to doplněk, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. schváleno. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 67, to je doplněk, za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 10, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 12. Zahajuji hlasování. Nechávám více času, protože jste dnes nějak pomalejší, nevím. Končím hlasování, konečně schváleno. Kompromis 12, zahajuji hlasování. Tak 13, kompromis 13, zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno. Teď hlasujeme o textu po změní znění, hlasování. Končím hlasování. Schváleno, blahopřejeme navrhovateli panu Bonimu. Kolegové, další hlasování, to je návrh zprávy ohledně strategické spolupráce v boji proti závažné trestné činnosti a terorismu mezi Spojenými Arabskými Emiráty a Evropským policejním úřadem Europol. Zpravodajkou byla Alessandra Mussolini. Hlasujeme pozměňovací návrh 1. Jmenovité hlasování. Pozměňovací návrhy 1, 2 a 3 budou jmenovitě zahajují hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrhy 4 a 5 jsou totožné, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A závěrečné hlasování, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Končím hlasování. To je schváleno. Blahopřeji zpravodajce. colleagues on the, the next vote is on the draft. Další hlasování, to je návrh rozhodnutí rady, jimž se schvaluje uzavření dohody mezi Europolem ohledně operativní a strategické spolupráce mezi Bosnou a Hercegovinou a Europolem. Spravodajem je Lorenzo Fontana, pozměňovací návrh 1, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Závěrečné hlasování, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Blahopřejeme zpravodajovi. We move to tím se dostáváme k návrhu stanoviska k výroční zprávě za rok 2014 o ochraně finanční zájmu EU, boj proti podvodům. Navrhovatel je Petr Ježek. Pozměňovací návrh 8 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 1 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak kolegové, omlouvám se, EPP má jeden hlas navíc, takže pozměňovací návrh 13 ještě jednou a jeden za EPP. Ano, já vím, že to není problém, ale musí to být technicky správně. Takže ještě jednou pozměňovací návrh 13 a prosím, aby jeden poslanec EPP nehlasoval. Takže ještě jednou pozměňovací návrh 13 za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 2 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 4. Za... První část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 26. Zahajuji hlasování. Ne, tak ten ne. 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 28 za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 29 za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 30, první část zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 32. část zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 31. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Body odůvodnění pozměňovací návrh 1 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 2 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Čtyřka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno pět, první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 5, druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování, schváleno. Šestka, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno pozměňovací návrh 7, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní hlasujeme o textu v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Je to jmenovité hlasování. Hlasujeme o textu v pozměněném znění, jmenovité hlasování. To je závěrečné hlasování. Omlouvám se, kolegové, je to závěrečné hlasování a to je jmenovité. Mám to udělat ještě jednou, nebo jste takto spokojeni? Dobře. Takže končím hlasování. To bylo závěrečné hlasování jmenovitým hlasováním a je to schváleno. To Mr. Jezek. Blahopřejeme panu Ješkovi. Final one. Uh, single vote. Kolegové, jediné hlasování k výsledku institucionálních jednáních uh, se snahou dosáhnout uh, dohody v druhém čtení. Je to návrh směrnice parlamentu a rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu studia, výměných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti OPER přepracované znění. Zpravodajku je Cecilia Wikström a hlasujeme o textu dohodnutém během interinstitucionálních jednání. Chce k tomu zpravodajka něco říci? Nikoli. Takže hlasujeme, je to závěrečné hlasování o tomto textu, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 49 pro, 3 proti. Blahopřejeme zpravodajce. Another final vote. A ještě jedno závěrečné hlasování, to je výsledek meziinstitucionálních jednání ve snaze dosáhnout eh, dohody ve druhém čtení. Týká se to Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva a odbornou přípravou a zrušení směrnic 24371 2581 zpravodaj Agustin Diaz Demera. Chcete něco říci, pane Diaz Demero? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. více než 80 jednání a už tedy máme tady před sebou druhé čtení. Já bych k tomu jenom řekl, že bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům, zpravodajcům, poradcům, Gajovi, radě za velice konstruktivní práci a také komisi za velice konstruktivní práci. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám, pane Diazi Demero, a teď tedy přejdeme k hlasování o textu dohodnutém v meziinstitucionálních jednáních. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 43 pro, 5 proti, 40 zdrželi. Blahopřejeme zpravodaji panu Diazi Demerovi. Thank you, colleagues. That's the... Děkuji kolegové, tím končí hlasování. I'm very glad that